Kolegové, začneme se slyšením. Kdybyste se prosím posadili, boj proti terorismu, terorismu a výzvy pro bezpečnost EU. Kolegové, s velkým potěšením dnes vás při, chci přivítat na tomto slyšení, které se týká terorismu a vnitřních hrozeb pro bezpečnost EU. Víte, že situace posledních letech se dramaticky změnila kvůli novým konfliktům a různým povstáním poblíž EU, a což znamená pro nás nové problémy, nové výzvy e, i kvůli rychlému rozvoji a používání nových technologií, kvůli větší a rostoucí radikalizaci, což vede k násilí a terorismu. Toto e, slyšení je příležitostí, abychom si vyslechli názory expertů eh, v oblasti tedy boje proti terorismu, v tom, jak bojovat proti radikalizaci a abychom se podívali na možnosti orgánů činných trestním řízení. Eh, toto slyšení bude na webu a eh, vše bude nahráno také. První blok ten se bude týkat vyvíjejících se, rozvíjejících se teroristických hrozeb a dopady pro bezpečnost EU. Skutečně tady jde o to říci si, jak jsme na tom. A máme zde eh, řečníky, kteří jsou eh, nejlépe k tomu povolání, jako je Rob Wainwright, ředitel Europolu, eh, což je tedy mm, instituce, která se přímo tomuto věnuje. Je to tedy samozřejmě činnost, která se dotýká úzce EU a všech členských států. Víte, že pan ředitel byl Eh, eh, aktivně zapojován vždycky do naší činnosti a nedávno i mm, se zapojil do eh, mm, řešení incidentů, které postihly Francii a Belgii, takže on je významným řečníkem, který ví, jaký je situace, jaký je kontext. On bude hovořit 10 minut a poté přejdeme k dalším řečníkům. Takže vítejte, Robe, a zahajte toto slyšení. Děkuji. Thank you, Claude. Thank you, Mr. Děkuji, Claude, děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Chtěl bych přivítat a pozdravit eh, všechny členy výboru a další hosty. Jak řekl pan eh, předseda, já jsem tady, abych nastínil kontext, jaké hrozby nám eh, zde hrozí a jak my Europol posozujeme tyto hrozby a jak to je se činností EU eh, a jak tedy Europol a EU reaguje na ty cizí eh, bojovníky. Jak víte, my produkujeme hm, zprávu, situační zprávu, což je výsledek spolupráce s experty v členských státech a dalšími evropskými orgány a eh, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi. Tato analýza nám popisuje, jak se vyvíjí hrozba terorismu a tato zpráva eh, bude zveřejněna za pár týdnů, nyní se finalizuje a dnes vám eh, budu schopen ukázat nějaká hlavní zjištění. Nejprve podívejme se na minulý rok a především tedy na rok 2014. Tato e, zpráva se týká kalendářního roku, hmm, takže zatím tedy ne, nepočítá s těmi hroznými činy na začátku roku. Čtyři osoby byly zabity kvůli útokům v Evropě v minulém roce a to především jde o nábožensky motivovaný terorismus, jde o útok na židovské muzeum v Bruselu v květnu 2014. A e, e, v roce 2014 došlo k velkému nárůstu tohoto jevu, e, asi o 200 a 774 osob bylo zatčeno z, z důvodu trestných činů spojených s terorismem a většina těchto útoků byla přičítána separatistům a i Eh, došlo k poklesu anarchistické činnosti nebo ty levicových teroristů, ale nicméně došlo k velkému nárůstu eh, v anti, eh, semit, antisemických a antiislámských útoků ze stran, páchaných extrémní pravicí. A, takže zde hm, členské státy za lotyšského předsednictví eh, eh, především nahlašují, že je zde problém se těmi džihadisty, kteří eh, tedy cestují z a do těch dotčených oblastí. Zde mm, pod většinou, jak jsem řekl, to byl nábožensky motivovaný terorismus a nyní došlo k 80% nárůstu tohoto terorismu, když vidíme tedy a my, Samozřejmě zde ta hrozba naší bezpečnosti zůstává vysoká pořád vzhledem k těm cestujícím džihadistům, jak jim říkáme. I, I když členské státy jsou schopny zabránit eh, řadě mm, aktivit těchto teroristů, ale islámský stát a, to, eh, a hrozba skupin spojených s al kaidou pořád platí. A eh, pořád eh, tyto skupiny jsou schopny, mají zdroje provádět teroristické útoky v EU. Mají na to kapacity. Pořád. A také Samozřejmě eh, především nám leží na srdci hrozba islámského státu a i nesmíme zapomínat ale na ty skupiny spojené s al qaidou které také eh, mají velké možnosti a kapacity eh, provádět i takové ty velké útoky s velkým hm, jaksi dopadem. A i e, potom jsou zde ti radikalizovaní osamělí útočníci. To nám jenom ukazuje, jaký problém máme teď v Evropě. Vůbec jak zabránit takovýmto útokům, kdy tyto osoby nejsou napojeny, jednají nahodile, ojediněle. Mm, a mm, e, takových zde je teď hodně, těch, kteří přicestovali z Iráku a Syrie. Potom e, i se Hm, tedy zvýšil, zvýšil počet těch osob, které se vrátily z těch dotčených oblastí a zde eh, to jsou tedy osoby, které eh, mohou sem přijet eh, a šířit své znalosti, dovednosti, názory, ideologii na příslušníky podobných komunit v Evropě a v roce 2014 eh, ten eh, vznikl zde, eh, nebo narostl ten trend, že tyto teroristé cestují do Sýrie, Iráku i ženy a děti, nezletilé osoby. Těch se to také týká, ty také cestují ve větší míře do těchto zón. Podle našeho hodnocení mm, Eh, hrozba eh, vůči evropským občanům v zahraničí je také vysoká a zvyšuje se. I třeba eh, jenom stačí si uvědomit, k čemu došlo v Tunisku. A evropští občané, kteří se zapojují do těchto konfliktů, my zde mm, víme aspoň o šesti evropských občanech, kteří ne, nebyli bojovníky, kteří byli údajně zabiti v Syrii, v Jemenu, v Afganistánu a v Alžírsku v roce 2014. Eh, dochází tedy ke eh, eh, zvyšování i těch nábožensky motivovaných činů, především proti tedy Eh, eh, židovským cílům, jde o antisemitské eh, nálady, které se zvyšují v Evropě a samozřejmě to jste i viděli, jak i na, na druhé straně se zvyšují ty i protiislámské pravicové, extrémně pravicové aktivity a dokonce i situace na Ukrajině možná povede ke k tomu, že se sem na náš trh dostane větší počet zbraní a výbušně. Jaké jsou výhlídky na rok 2015? Ano, v tom, tento rok, rok začal hrůznými činy, útoky v Paříži, v Kodani, také i v Tunisku, to jsem již zmínil, tedy v Tunisu. A samozřejmě i e, zjišťujeme, že v Libii, v Iránu se zvyšuje nestabilita a mm, samozřejmě to je e, spojeno s úzce s hrozbou islámského státu. Během prvního období roku 2015 také i e, došlo k tomu, že se i e, zvyšuje pohyb džihadistů ze Syrie a Iráku. Tento trend určitě bude pokračovat. Za první čtvrtletí roku 2015 154 osob již bylo zatčeno z eh, důvodu eh, nábožensky motivovaného terorismu a 19 evropských občanů mimo EU bylo začeno. A co s tím děláme? Samozřejmě eh, Evropská unie zareagovala na incidenty na začátku roku způsobem, který byl velice odhodlaný, rázný. O tom se také hodně diskutovalo v Evropském parlamentu s tím, že byla přijata velice pádná doporučení. A pokud je o Europol, víme, že postupně od 11. září mm, mm, mm, politici apelují na to, abychom zvýšili spolupráci mezi policejními orgány v EU, eh, v zájmu tedy boje proti terorismu. A my v Europolu Eh, víme sice, že taková politická prohlášení existují, ale nevždy to vede k hmatatelným výsledkům v terénu, především eh, nevždy k efektivní výměně informací to vede. A pokud je o boj proti terorismu, tak já myslím, že Europol je eh, unikátní instancí, která může poskytovat pomoc, analýzy, analytickou činnost členským státům a může být unikátním kanálem pro výměnu informací mezi policejními sbory v Evropě. Také i máme mm, tedy k tomu vyčleněné manažerské systémy, máme vysokou míru ochrany eh, sítí a mm, také jsme i uspůsobili naše struktury, abychom specificky mohli řešit otázky zpravodajských informací, které se vyměňují. V posledním roce jsme i vytvořili eh, mm, k tomu vyčleněnou eh, databázi, která se týká zahraničních bojovníků a potom i zde máme eh, další nástroje, do kterých se zapojuje Europol jako do analýzy financování terorismu. Dále Eh, eh, výměna informací eh, mezi Europolem a členskými státy nám ukazuje, že systémy Europolu jsou málo využívány stále. V posledních čtyřech letech například došlo k 50%, 50% nárůstu informací o otázkách organizovaného zločinu, které se vyměňují, ale pouze v malé míře došlo k nárůstu výměny informací v oblasti terorismu, i když ta hrozba je vyšší a vyšší také i jsme viděli, že pouze málo protiteroristických jednotek je propojeno s, Eur, s Europolem. A dále e, e, potom i e, ten jev džihadistů. Nyní máme 3600 osob, které jsou podezřelé z toho, že jsou napojeni na ty zahraniční bojovníky. A samozřejmě zde ta čísla nám ukazují, že tento trend Eh, jde správným směrem, to znamená, příslušné orgány eh, spolupracují více a více, ale pořád ještě je to méně, než bychom si byli představovali. Myslíme si, že zatím tedy eh, jsme zcela nepodchytili počet těch osob, které cestují ze Sýrie a Iráku, takže je třeba proto zvýšit i důvěru mezi Europolem, Europolem a partnerskými organizacemi v Evropě. Já bych chtěl poděkovat parlamentu za usnesení, za to, jak reagoval parlament, za jasné politické prohlášení, které apeluje na maximální spolupráci, a mm, včetně tedy i toho, že by Europol měl více spolupracovat s členskými státy. Hodná, hodláme zmodernizovat naše možnosti a chceme i vytvořit v Europolu naše protiteroristické centrum, něco podobného, jako máme u počítačové kriminality. To bude vytvořeno v rámci stávající organizační struktury, nepotřebujeme žádný nový mandát, nepotřebujeme žádnou zvláštní strukturu na to, ne jenom v rámci stávající struktury, tedy jsme schopni optimalizovat eh, tuto činnost a více podporovat členské státy a tak splnit očekávání vyjádřená parlamentem a radou v této oblasti. Toto propojí veškeré eh, informace o hrozbách eh, třeba spojené s těmi zahraničními bojovníky, s financováním či dodávkami střelných zbraní teroristům a což e, znamená, že vytvoříme takový hub pro výměnu informací, samozřejmě v rámci stávající struktury Europolu. A závěrem ještě dovolte, abych zmínil Eh, internet a sociální média, která více a více teroristé využívají. Džihadistické skupiny, jak jsme viděli, jsou velice schopny využívat sociální média, velice dobře pochopili, jak to funguje a využívají to, aby eh, mohli eh, najímat, rekrutovat své tedy Eh, následovníky, své spolupracovníky. Asi 30 eh, eh, tisíc účtů na Twitteru používají ti podporovatele islamského státu a 100 tisíc tweetů každý den vyjadřuje podporu islamskému státu. Některé členské státy vytvořily speciální policejní jednotky, které to monitorují a mm, velice úzce se spolupracuje zde s podniky, s průmyslem tak abychom mohli efektivně řešit tento jev v celé Evropě, tak musíme mít i systematickou evropskou reakci. A právě proto ministři 20. března tohoto roku požádali Europol, aby nastolil úzkou spolupráci s komisí a členskými státy i s průmyslem, abychom i vytvořili zvláštní eh, jednotku pro internet a ta bude vytvořena velice rychle k 1. červenci 2015 ministři rozhodli, že bychom měli i e, jak si, si e, vyměňovat e, informace o, o tedy obsahu, který se po internetu vyměňuje, který se týká terorismu a také i by tato jednotka měla poskytovat analýzy my už se na tomto návrhu spolupracujeme s experty členských států a s komisí a také i se radíme s průmyslem velice rád ještě poté, když budete mít otázky, tak samozřejmě se k tomu vyjádřím. Závěrem, víme, že terorismus zůstává Eh, jednou z velice naléhavých hrozeb pro bezpečnost v EU. Víme, že musíme dělat více, především pokud jde o eh, přeshraniční spolupráci a Europol eh, se zavázal, že to bude dělat způsobem, tak jak to dělali již v minulosti, to znamená, budeme takovým tou křižovatkou, takovým tím hubem pro výměnu informací a budeme Eh, eh, poskytovat evropské know-how, které se týkají třeba eh, vyhledávání chybějících zbraní nebo zjišťování finančních kanálů, kterými se financuje terorismus, nebo budeme se úžej zabývat tím, jak teroristé využívají sociální média a internet. Děkuji. Tak jste nám předestřel téma a, a samozřejmě jste hovořil o otázce internetu, sektoru boje s terorismem. A vím, že e, všichni kolegové, e, kteří sledují Europol, dobře vědí, že třeba si klást takové otázky a ty jistě e, vytvoří budou tvořit jádro a strategie pro vnitřní bezpečnost, takže takových otázek je jistě spousta. A děkuji vám za váš komplexní příspěvek. Další řečník bude Dolgor Solongo, který je eh, z kanceláře eh, která je eh, z kanceláře pro drogy a trestnou činnost OSN a bude hovořit o zřízení pobočky pro prevenci terorismu pro Evropu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mm, dobré poledne, dámy a pánové. Děkuji vám, pane předsedo, a i vám, vážení poslanci, eh, za pozvání UNODC na eh, tomto velmi důležitém eh, výboru a zasedání. Je velkou ctí, že zde mezi vámi mohou být. Ráda bych zdůraznila, ještě jenom to, že ehm, moje, eh, můj úřad, eh, úřad OSN, je eh, pozván na akci Evropské unie, už symbolizuje nebo ukazuje, že váš úřad bere terorismus a bezpečnost v mnohem širším kontextu. A je třeba plně si uvědomit, že tato hrozba není omezená na Evropskou unii, ale je globální. A řešení často přicházejí prostřednictvím úzké přeshraniční spolupráce na globální úrovni nejenom uvěř EU, ale nad rámcem regionu, nad rámec Evropskou unie, Evropské unie. Já bych ve svém stručném příspěvku zmínila, jak eh, společenství OSN reaguje na hrozbu terorismu. Aniž bych eh, příliš zacházela do podrobností té situace, protože v rámci OSN postrádáme takovou hloubku analýzu. Eh, terorismus je vyvíjející se globální hrozba a je prospěšné, když se na to díváme stále více eh, z hlediska vazby na, na národní zločin. Teroristé používají eh, stejné eh, sítě a, a dělají stejné, stejnou trestnou činnost, jako jsou únosy kvůli výkupnému obchod s narkotiky a tak dále. A ta činnost je stále složitější. Samozřejmě musíme řešit nové hm, nové eh, věci. A v reakci, eh, jako jsou například eh, zahraniční terorističtí bojovníci, a v reakci na to přijímáme určitá opatření, ale ne všichni možná víte, co vlastně náš úřad dělá. Asi dobře znáte evropské instituce, ale možná, že ne ty jednotlivé orgány OSN. to je tedy UNODC. Čili Úřad pro drogy a trestnou činnost Organizace spojených národů má sídlo ve Vídni. Jsme prostě jedním z eh, oddělení sekretariátu OSN, čili jsme takový mezinárodní eh, pracovníci veřejného sektoru, kteří podporují Organizaci spojených národů, všechny členy OSN, ale specializujeme se na věci eh, drog, eh, trestné činnosti, korupce, terorismu. Poskytujeme služby na normativní úrovni, snažíme se usnadňovat vyjednávání o eh, dohodách o boje, boji s organizovanou trestnou činností a terorismem. Provádíme analýzy eh, v této oblasti, eh, které jsou velmi eh, dobře přijímány a hlavní oblast naší činnosti je technická podpora. Poskytujeme podporu při, podporování, při posilování kapacity v oblasti trestního práva, a justice, to znamená soudcům, státním zástupcům, policistům a tak dále. Jaké eh, instrumenty používáme? Existuje 19 eh, konkrétních úmluv a protokolů OSN k terorismu, ale také řada rezolucí o tedy Rady bezpečnosti OSN. Máte je na plátně. Co mají společného? Pro ty z vás, kteří eh, se zabývají tvorbou z legislativy, tak je jistě eh, zřejmé, že jsou určité minimální požadavky na ehm, minimální ehm, antiteroristickou legislativu, kterou my prosazujeme, propagujeme všem členským státům OSN. Je třeba mít eh, trestnou, definované trestné činy, které souvisejí s eh, teroristickou činností, je třeba, eh, aby byly trestné a je třeba, aby eh, se stíhali a aby se existovala mezinárodní spolupráce. Tohle kolikrát trvá léta, než se to vyjedná. Ale problém terorismu se vyvíjí velice rychle. A proto menší orgán OSN, jako je Rada bezpečnosti, která má jenom 15 členů, se eh, samozřejmě eh, pohybuje mnohem rychleji než eh, celé OSN a přichází s rezolucemi na ohrožení, tedy na aktuální hrozby. Třeba z rezoluce 2195 se eh, zabývá výnosy z transnacionální organizovaného zločinu a vyzývá členské státy, aby eh, opravdu řešili, eh, řešili problematiku teroristů, kteří mají přínosy z nadnárodní organizovaného zločinu. Potom tady máme 2199, která mimo jiné řeší ničení eh, kon, eh, eh, tedy kulturního dědictví, zejména v Iráku a v Sýrii, pokud jde o úmyslné ničení Takže tady toho máme docela hodně a OSN přijímá příslušná rozhodnutí. Potom důležitým Eh, důležitá, eh, důležitá rezoluce 2178, která se zabývá zahraničními teroristy. A obsahuje, eh, jsou zde povinná ustanovení pro všechny členské státy OSN a samozřejmě tedy pro celou Evropskou unii. Například se tady definuje, kdo je zahraniční terorista a co je udělat třeba ke kriminalizaci jeho působení v každém členském státu OSN. Tak, abychom eh, eh, zabránili eh, náboru v organizaci dopravy a vybavování jednotlivců, kteří cestují do jiného, tedy mimo svůj stát pobytu. Kromě toho řada členských zemí už přijala ustanovení k řešení cest zahraničních bojovníků. A Rada Evropy v současné době vyjednává o dalších protokolech k úmluvě o prevenci terorismu. A o UNODC bylo pozorovatelem u tohoto vyjednávání. Ten text už je teď schválen a Čeká se, že velmi brzy se z toho stane, stane veřejný dokument, který může dobře poskytnout orientaci dalším zemím, které chtějí uplatňovat tyto, tato povinná ustanovení. Co tedy děláme v UNODC konkrétně? Jako orgán OSN specializovaný na trestnou činnost, drogy a terorismus. Myslíme, že naší komparativní výhodou je, že nejsme čistě eh, protiteroristický orgán, a, a, ale pracujeme v eh, různých oblastech trestné činnosti. A, a díky tomu můžeme lépe řešit eh, teroristickou hrozbu. V zásadě působíme ve stejných oblastech jako předtím, jako je eh, podpora mezinárodní spolupráce v trestních věcech nebo kontrola a hranic, budování kapacit pro vymáhání práva, podpora a boje s terorismem a financování terorismu, a podpora boje s nezákonnou výrobou a, a pašováním a trestný, tedy střelných zbraní, a únosy za výkupné a, nebo korupce nebo používání internetu pro teroristické účely. A samozřejmě dobře víme, že musíme také rozšířit svůj eh, výzkumně analytický program zejména, a zejména řešit vazby mezi organizovanou trestnou činností a terorismem. Závěrem bych zmínila eh, jeden příklad naší iniciativy, který eh, velice štědře podporuje Evropská unie. Máme iniciativu k eh, reakci eh, trestní justice na zahraniční bojovníky. Měli jsme eh, nedávno na Maltě zahájení této akce s Mezinárodním institutem trestní spravedlnosti na Maltě. Tam jsme řešili budování kapacit a v Africe, ale i v východní Evropě máme paralelní iniciativy, které se také pokoušíme spustit v střední Asii a jeho východní Asii. Na tohle se v zásadě musíme zaměřovat, zaměřujeme se na podporu na boje s mm, tedy terorismem, na otázku vyšetřování a trestního stíhání, financování boje s terorismu, ochranu svědků, zvláštní vyšetřovací techniky, pokud jde o internetovou, internetový terorismus a tak dále. Čili na tom pracujeme a i nadále eh, čekáme a eh, počítáme s podporou eh, EU. Děkuji vám. Děkuji. Já jenom opakuju, že budeme mít tři sekce jednání. Tady tedy ta první je věnována takovému obecnému nástěnu situace. A už teď máme velice dlouhý seznam řečníků, který se neustále prodlužuje. Já vás tedy žádám o disciplinu disciplinovanost, protože by také mohlo dojít k tomu, kdybyste se vyjádřili všichni, že nestihneme další sekce. A proto vás tedy žádám, abyste své otázky omezili pouze na věci, které se týkají obecného nástěnu situace, analýzy Europolu a tak dále. Na druhé straně můžete také ignorovat to, co jsem tady právě řekl, řekl a klást jakékoliv otázky. A to je také v pořádku. Já se prostě jenom musím snažit o pořádek. První řečník, pan Diaz Demera, který tedy měl co dočinění s celou řadou zpráv Europolu. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud jde o ten kontext, o tu základní scénu, tak jak i řekla paní Songo, eh, tak ta světová globální eh, dimenze hrozby je důležitá věc. Kolegové, je třeba vzít do úvahy jasnou věc, a to je, že tato hrozba jde od východního Timoru, Indonésie, přes Filipíny až tedy na arabský polostrov. Takže na to nesmíme zapomenout, ale že i geograficky také to máme velice blízko, ať je to Libie, či Pakistán, či Afganistán, nebo Sýrie. Tento jev eh, skutečně má velkou geografickou dimenzi. Za druhé teď na rozdíl od eh, předchozího džihadu. Tedy teď oni chtějí území, už mají územní nároky a dobývají, náro, dobývají území, především těch států, které selhaly eh, a ty eh, tedy vlastně tam kvůli nebo díky teroru se jim, pod, se jim daří získávat nová území. A zde potom tam e, vytvoří si z toho takovou provincii. A e, tato provincie e, potom musí i přísahat věrnost Eh, džihadistům. Takže to je globální terorismus a je to i eh, nemilosrdný terorismus. Zde já souhlasím a děkuji Robovi, který vždycky velice zaj- poskatuje zajímavé informace. I, i, po, i, souhlasím s tou politikou proti radikalizaci, proti neutralizaci e, těch e, cest, a pro, aby nemohli sem přijít ty zahraniční e, bojovníci, jsem pro ty trestně právní nástroje a e, jenom bych chtěl říci, že e, základ e, vaší činnosti je územní Eh, záběr. Samozřejmě, protože pokud oni mají teritorium, tak mají co? Tak mají eh, tam instituce, mají tam banky a podobně a eh, mohou tedy potom i dát zajímavou perspektivu třeba mm, mladým lidem, kteří již po několikátou generaci jsou bez práce zde v Evropě. Takže je třeba se podívat na tuto dimenzi této hrozby. To je všechno. Děkuji a já nemám ota- žádnou otázku, pane předsedo, ale. Thank you very much, Augustine. Um, colleagues, it's a Kolegové, jde o slyšení, takže budete vystupovat v pořadí, ve kterém jste se přihlásil. Nyní Sophie. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Wainwrightovi za jeho úvod. Několik obecných připomínek. Jestli bychom, měli vést debatu o definicích. Možná to není populární, ale všichni hovoříme o hrozbách pro národní bezpečnost a o národní bezpečnosti a předpokládáme, že všichni rozumíme přesně, co se tím myslí, ale ono tomu tak možná není. Ne každý násilný útok na jednotlivce je automaticky hrozbou pro národní bezpečnost. A to je relevantní otázka. My už jsme na to upozorňovali předtím. Ptali jsme se, jakou definici národní bezpečnosti používá komise, protože od ní se odvozují pravomoce, které dáváme k dispozici policejním a spravodajským složkám. Tato definice má také dopad na základní práva i na další pravomoce, které máme, takže by bylo dobré začít eh, mluvit o definicích předtím, než začneme vytvářet nové pravomoce a nové možnosti, aniž bychom měli přesný přehled o situaci. Za druhé, také si myslím, že eh, se nám tak trochu že nám tak trochu mizí ten rozdíl mezi regulární policejní prací a ochranou národní bezpečnosti. Vy jste to hovořil o usnadnění spolupráce mezi policejními složkami různých států, ale my tady teď mluvíme o schromažďování spravodajských informací v zájmu zajištění národní bezpečnosti. To jsou dvě různé věci a je na čase, abychom mezi tím začali rozlišovat. A konečně my jsme žádali o hodnocení situace a to už před třemi a půl lety a to hodnocení pořád nemáme. Neznáme žádná čísla. Je mi jasné, že vaše organizace vydává tuhle zprávu každý rok, ale to je jediná informace, kterou máme. Čeká se od nás, že budeme debatovat o návrhu komise, který se týká vnitřní bezpečnosti, aniž bychom měli přesný přehled o tom, jak to dopadlo s testovkami opatření, které jsme mezi tím přijali. Nevíme, jestli fungovaly nebo ne, jestli je rozšířit nebo naopak zrušit. Nevíme, jestli existují opatření, která by nám nabídla větší bezpečnost, ale možná jsou příliš drahá, nebo naopak levná, nebo prostě nezní tak dobře. A konečně, bez ohledu na politiku, já nebudu nikdy hlasovat pro zákaz kódování v Evropské unii, protože to si myslím, že zacházíme příliš daleko a obětujeme to, co je nám tak drahé a co předstíráme, a že se snažíme ochránit. To je vše. Got applause there, Sophie. Sofie, všichni ti zatleskali, když si začala přísahat, že nikdy, tak jsem si kladl otázku, co to bude tentokrát. A já vím, že Rob předpokládala, že téma zákazu kódování eh, se tady objeví. Nicméně jistě má dost zkušeností na to, aby uměl odpovědět na, informace, na otázku, co je to vlastně Europol, jaká je jeho funkce. Tím chci říci, že je jistě dobře připraven na to, aby odpověděl na vaše otázky. A nyní Ana Gomez. Také já jsem přesvědčená, že je důležité rozlišovat mezi běžnou policejní prací a shromažďováním zpravodajských informací v národním v kontextu národní bezpečnosti. Je však důležité také jednat eh, tak, abychom chránili životy a zabránili, eh, předcházeli terorismu. A já se vás tedy chci zeptat, který z našich členských států odmítá spolupráci, o které jste tady hovořili v rámci programu SIENA, v rámci tedy v rámci platformy Siena, v rámci Europolu. A také se ptám, jestli členské státy mají víc odborníků, kteří by uměli jazyky, kteří by uměli lépe pracovat s počítači, což si boj proti terorismu vyžaduje. A tedy jste svědkem nárůstu kvalifikací na národní evropské úrovni. Konečně někdo tady zmínil důležitost boje proti obchodu s palnými zbraněmi, ale e, co takhle obchod s lidmi? Proč tedy neděláme to, co bychom měli v této věci? A co si počít situace, kdy vlastně to semeniště teroristů je tak blízko Evropy, jako je nyní v Libii? A konečně tedy spolu spolupracujete s členskými státy eh, při identifikaci potenciálních cílů, jako bylo například to muzeum? Já jsem tě ano chtěl zastavit, protože máme ještě dvě další sekce. A já nechci, aby lidé opouštěli místnost, protože se na ně nedostalo. Budeme hovořit o radikalizaci a dalších důležitých tématech a tady, tady vlastně tohle měla být pouze úvodní sekce, ale už se dostáváme do detailů, jako je šifrování a podobně. A nyní Katarina Činíči. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Wrightovi a paní Solongo. Děkuji za velice zajímavé úvody do tématu. Jak jsme již slyšeli, zde eh, ta hrozba teroristů je velice nebezpečná a neustále roste. Samozřejmě eh, i eh, já bych měla spoustu úvah, ale ze stručním. Mám dvě otázky. Samozřejmě Velice eh, si cením eh, dvou návrhů Europolu, to znamená vytvořit eh, jednotku boje proti terorismu a potom to, co odsouhlasili ministři v březnu, kteří vychází z koncepce tedy webu, aby bylo lép, možné, možné lépe reagovat na terorismus po síti. Zde mm, Především na pana Wainwrighta mám otázku. Zdali bychom mohli dostat další informace v související třeba s tím, jak řešit ty případy zdrojů, aby i naše činnost tedy měla dostatečné materiální a jiné zdroje, aby byla efektivní. Potom paní na paní Solongo. I samozřejmě Europol nyní pracuje na dalších tématech organizovaného zločitu, zločinu v různých podobách, obchodování s, s zbraněmi a podobně. Takže zde, co lze říci o vztahu s terorismem a především s, eh, s financováním terorismu. Děkuji. Thank you very much. Next is, it. Uh, Děkuji. A nyní. Hmm. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Především já chci poděkovat eh, zde účastníkům za toto, za toto velice relevantní slyšení. Samozřejmě terorismus to je velice frekventované téma a jak jsme slyšeli, eh, i často eh, je to propojeno s různými emocemi. My jsme pracovali na témach jako eh, PNR, Safe Harbor a dalších nástrojích velice polemických zde v EU, ale podle mě mohou být prospěš eh, zde, ale to v podstatě všechno nahrává teroristům, protože nejsme schopni dobře si vyměňovat informace. Vzhledem k tomu, že eh, i roste vliv Boko Haram, al qaidy a dalších, tak lze říci, že eh, Evropa je v horší situaci, v nejhorší situaci od září 2001 a vnitřní politika Evropské unie skutečně mm, nebere tuto váhu dostatečně v potaz dostatečně vážně. A e, podle vás, jaká odpovědnost by měla být e, zde v Evropském parlamentu, abychom chránili naše občany? A myslíte si, že e, jakmile tedy opustíme to, co je nutné tedy pro média, tak skutečně myslíte si, že chráníme fyzicky dostatečně evropské občany a e, odpovědnost našeho parlamentu možná není vždycky e, tedy to, co by si přála ulice a jde o to, aby i skutečně, e, abychom jednali zodpovědně, aby taky nás zodpovědně i policie, která působí tady na ulicích. Děkuji. Kristýn. Děkuji. Já mám jednu poznámku, jednu otázku. Poznámka ta se týká klasifikace, kterou zde pan Reinhardt prezentoval a která teroristy, mm, eh, která hovoří o kategorii terorismu s eh, náboženským podtextem islámský termín. Ano, a ten termín je dost matoucí. Vlastně směšuje se náboženství s terorismem a nebylo by možné tedy to, e, toto terminologii nějak přehodnotit, protože tato terminologie, terminologie skutečně mm, tam zavádí Eh, ten podtext toho náboženství a to by tak nemělo být. A teď moje otázka, ta se týká počítačových útoků, velkých počítačových útoků na internetu a především TV 5 Monde, naše televizní stanice, ta byla předmětem takového útoku minulý týden eh, ze strany osob, které tvrdili, že patří k islámskému eh, státu. Šlo o útok na svobodu projevu. A já se ptám, jak tedy členské státy se koordinují, aby zareagovaly právě na tyto počítačové útoky? Vy jste hovořil o e, vyšetřování na sociálních sítích, že tam se vyhledávají tyto teroristé a já se ptám tedy, jak, e, jak, jak lze toto řešit, jak lze reagovat na tyto útoky. Tomáš Četovský. Vojtěchovský. Vážený pane řediteli, děku, vážený pane předsedo, pane řediteli, děkuji vám moc krát za vaší, za vaší prezentaci. Já mám pouze dvě takové stručné otázky. První otázka je přímo na Europol. Jak se vám daří identifikovat lidi, kteří odcházejí do zahraničí? Kolik takových lidí už jste identifikoval? Protože jste hovořil tady o hrozbách, které jsou spojené s jejich příchodem do Evropy. A druhá pro mě zásadní otázka je, eh, včera eurokomisařka paní jourová pro le figaro uvedla že v sýrii bojuje 6 tisíc dobrovolníků z evropské unie eh, že možná eh, realita je daleko horší. máte podobná čísla? můžete když tak se k této otázce vyjádřit? Eh, vy jste hovořil tady o číslech, kolik jich je mrtvých nebo kolik jich bylo mrtvých. Eh, opravdu jsou tyhle ty čísla takto vysoká? Děkuji a děkuji za stručnost. A nyní také pan Kerkhoop. Děkuji, pane eh, předsedo. Otázka na Roba Wainwrighta souvisí se zdroji. Na jednu stranu, tady bych se chtěl zeptat, jestli myslíte, že Europol má dost zdrojů v tuto chvíli na to, aby eh, splnil ty stávající výzvy, ty výzvy, o kterých jste hovořil, zejména těch, ty, ty technologické výzvy. A za druhé, když to řeknu obráceně, do jaké míry Europol a jeho eh, spojenci mohou narušit ty eh, zdroje, eh, které teď tečou skupinám, jako je ISIS, a které tečou po Evropě a z Evropy k lidem, kteří chtějí poškodit Evropu. Takže Myslíte si, že eh, vlády EU toho dělají hodně, nebo dost na to, aby eh, se vložili mezi tyto teroristy a peníze, eh, peněz, peníze ze kterých žijí? Děkuji, Cornelia Ernst. Děkuji. Pane Wainwright, jsem velice ráda, že s vámi můžeme hovořit. A jsem zvědavá naši odpověď. Eh, dotknu se vaší přednášky. Říkal jste, eh, že 155 lidí bylo zatčeno. 19 mimo EU. A ráda bych se dověděla, jak docházíte k takovýmhle informacím. Na eh, jakém základě jsou postavené? Jak jsou jisté? Je to obecná výměna mezi policejními úřady, nebo jak se opravdu dostaneme k opravdu spolehlým datům o těchto osobách. A jak můžeme říci, ano, to jsou opravdu velice, eh, obec, eh, velice nebezpečné osoby. A potom eh, Centrum pro boj, boj s terorismem. Říkal se, že není třeba žádný mandát. Ale co to znamená? Nepotřebujeme víc než teď existuje. A potom paní De Longo, ta říkala, že je tady technická podpora a vzdělávání, že to poskytujete. Co se e, tam e, vzdělávají ti lidé? E, o legislativě, nebo mě to není úplně jasné? Co jste tím myslela? Děkuji. Děkuji. A teď Petr Niedermiller. Děkuji. Hodně se tady bavíme o radikalizaci, islámském terorismu a tak dále. Ale uh, hovoříme o uh, jiném fenoménu velmi málo kdy, a sice radikalizace krajně pravicových hnutí uvnitř Evropské unie ve členských státech. A hovořím tady o radikalizaci uh, vůči menšinám o, proti etnickým a náboženským skupinám, politickým stranám a tak dále. Je to radikalizace prostřednictvím nenávistných projevů. To jsou e, verbální i fyzické útoky proti menšinám. A já se chci zeptat, jak se Europol staví k této strategii? Jak bojovat proti paramilitárním, polovojenským organizacím ve členských státech? A co dělat proti radikalizaci eh, těchto krajně pravicových eh, stran? Já si myslím, že to je klíčová eh, otázka národní bezpečnosti v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Já jsem uh, slyšel, že pan Vejmer už o tom hovořil někdy dříve, takže určitě dostanete odpověď. Není paní merci. Ano, děkuji, pane předsedo. Já přiznávám, že tady jsem trochu frustrovaná eh, eh, po té, co eh, jsem slyšela. Vy jste řekl, pane předsedo, že jde o to prezentovat kontext, tu celkovou scénu a tady jsem frustrovaná právě je evidentní, že právo na bezpečnost je něco, co nám hodně leží na srdci v rámci boje proti terorismu, to je zásadní věc v Evropě, bezpečnost. Ale o co tady jde? Já velice ráda se přidám eh, k těm, kteří kladou otázku eh, definice jak definovat terorismus? Co to je terorismus, když o něm hovoříme jako o celosvětovém jevu? Vy jste hovořil o obětech v Paříži, v Kodani, vy jste i přidal k tomu oběti z Tunisu a já bych jste eh, přidala i oběti z Keni, o kterých se téměř nehovoří teď už. Já bych přidala i oběti z Pakistánu, eh, více než 130 dětí, které byly zabity najednou. A potom bych přidala oběti z Jemenu a ve stejném okamžiku, kdy došlo k útokům v Paříži, tak došlo k útoku v Jemenu 140 mrtvých. Ano, ano, tady máme e, mezinárodní problém. A když hovoříme o terorismu, tak skutečně je třeba si definovat, co to je terorismus, protože víme, jak tento termín potom se používá. Právo na bezpečnost, právo na. Eh, Bezpečnost znamená co? Ale i ochranu eh, veřejných svobod. Eh, a o tom jsem moc tady neslyšela v této diskuzi. A právě v tomto eh, to je důvod, proč jsem tak frustrována. Také i bych chtěla, abychom hovořili o statistice, protože nestačí dávat pouze čísla jen tak. Je třeba je zasadit do obecného kontextu. Co to je? náboz, náboženský terorismus. Zde bych chtěla se přidat k těm, kteří se k tomu vyjádřili, jako Kristin. Když používáme tuto terminologii, no tak jenom nahráváme islamofobům. A co to jsou ti takzvaní náboženští teroristé ve vztahu k světovým teroristům? Co představuje tento terorismus v kontextu organizovaného zločinu? Jak nejlépe bojovat proti tomuto? a tady eh, i mm, podporuji tady mm, naši panelistku. Já jsem ráda, že OSN na tom pracuje. Především je třeba, abychom měli tedy eh, prostředky eh, bojovat proti organizovanému zločinu, který obchoduje s zbraněmi a když zbraně bude snadné všude prodávat, tak těžko můžeme efektivně bojovat proti terorismu a prevence. O tom se tak taky moc nemluvilo. Nejlepší způsob, jak bojovat proti těmto fanatikům, je právě prevence. Především prevence. A tato otázka podle mě jako kdyby neexistovala v našich diskuzích. A poslední věc ještě. Hovoří se o e, bojovnicích e, a bojíme se jejich návratu. A e, řada z nich je i zabita na místě. A oni ale proč odchází? Protože tady nenašli své naplnění. A jsou zde ale lidé, kteří se také vrací. Proč? Protože e, dostali tam strach. Nesmíme je házet do jednoho koše všechny. Takže zde bych velice ráda, abychom si udělali také takový úplnější obrázek. Okay, thank you. I think part... Děkuji. Mm, už eh, tady bylo řečeno, že potřebujeme přesné definice v oblasti vnitřní bezpečnosti. A nyní pan Albrecht. Děkuji. Za prvé mi dovolte poděkovat za váš nástěn situace. Rád bych navázal na poznámku pana Kirkoba, pokud jde o zaměstnance, pokud jde o pracovní síly, protože to je naprosto zásadní pro účinný boj s terorismem a organizovaným zločinem. Pokud jde o spolupráci mezi policejními složkami v Evropě pod eh, patronací Europolu a nebo soudních orgánů pod eh, patronací Eurojustu, Myslím si, že je k dispozici příliš málo peněz pro financování práce společných vyšetřovacích týmů. A já bych tedy rád slyšel od vás, co by bylo potřeba, pokud jde o vybavení a financování, do čeho je nezbytné investovat Ve chvíli, kdy hovoříme o vyšetřování eh, závažné trestné činnosti nebo terorismu, eh, je důležité uvažovat, jaké zdroje k tomu potřebujeme nyní a jaké budeme potřebovat do budoucna. A pak je tu další věc, která je evidentní v celé Evropě, totiž že žijeme v období rozpočtových eh, škrtů. Nemáme tedy neomezené zdroje, je třeba prioritizovat naše výdaje a já myslím, že prioritně bychom měli eh, investovat do spolupráce v terénu, v praxi. A nikoli tedy do centralizovaných datových systémů, které stojí často stovky milionů. A druhá otázka. My hovoříme pouze o sběru dat, ale je třeba také hovořit o sdílení dat mezi policejními složkami. Čili já bych rád věděl, jak to vypadá se sdílením informací mezi policejními a složkami jednotlivých členských států. V současnosti, jestli už to běží dobře, panuje vzájemná důvěra, anebo jestli je třeba na tom pracovat, přijít například se společnými normami a podobně. Já vím, že v tuto chvíli se tomu členské státy brání. A tohle je například věc, kterou by šlo velmi jednoduše a rychle napravit. Ne tedy o, neměli bychom tedy mluvit o tom, jak hromadit více a více informací v národních systémech, které mezi sebou nekomunikují. Paní děkuji, pane předsedo. Nigerie, Somálie, Somálsko, Irák, Libie, Sýrie, seznam zemí, kam Evropa vyváží své vojáky, je dlouhý. E, v případě Somálska, tak tam posíláme zbraně, mm, vojáky, e, e, tedy obou stranám konfliktu. A zde mm, je třeba si říci, co je za slovem radikalizace. Příliš mnoho se zaměřujeme na mm, sekundární důsledky. My exportujeme zbraně do konfliktních zón a potom najednou také tam začneme vyvážet bojovníky i když máme za to, že je to zcela normální jít mm, tam bojovat. V současné době ale spíše probíhá taková informační válka, protože k radikalizaci dochází především po internetu. A zde by mělo být možné, aby příslušné orgány sledovali toky informací na internetu, třeba ve Švédsku, eh, zde eh, někdo musí nejprve spáchat eh, trestný čin, jinak nelze sledovat komunikaci. Je to nelegální. A mm, samozřejmě, ale my přece musíme vědět, co se děje na internetu, abychom zabránili rekrutování těchto bojovníků. A co ISIS, islámský stát, eh, eh, eh, má třeba to, že i my tedy posíláme vojáky do Iráku a jinam, tak jaký to má dopad na Mm, ISIS, protože potom řada lidí utíká do Evropy. Děkuji. Já bych chtěla také eh, mm, více vyjasnit eh, ta čísla, o kterých jsme hovořili. Eh, teď se tady hovořilo o číslech paní Jurové z Figara včerejšího. Hovořili jste, hovořil jsem o pěti až šesti tisících vycestovaných žihadistech. Mě by zajímalo, na eh, kolik si myslí pan eh, Wainwright, že jich ve skutečnosti vycestovalo a ještě důležitější, kolik eh, se jich díky otevřeným hranicím vrátilo zase do Evropské unie. A potom informace o teroristech, kteří se zamíchají do, mezi nelegální imigranty přes středozemní moře a, nebo dostávají se do Melily. Takhle. A potom nová operace i od i Jakých jste tam dosáhli výsledků? Děkuji. I apologize, I was... Já se omlouvám. Já jsem <clears throat> poslouchal, ale zároveň jsme debatovali o tom, jak vyřešit 18 otázek směrovaných na Europol. A konečně paní Holmajer, děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Za prvé k tématu zahraničních bojovníků. Na půdě tohoto výboru jsme o tom vedli debaty na jedné straně, jak je možné eh, zabránit tomu, aby eh, lidé s evropským občanstvím cestovali do zahraničí a tam zabíjeli. A zdali není možné je tedy nějak, je tomu nějak zabránit eh, dřív, než odjedou. A mě by zajímalo, jestli panuje nějaká schoda mezi členskými státy, pokud je o to, jak tento problém řešit, jaká kritéria se používají pro, pro vyhodnocení destinace, jak tedy zabránit tomu, aby si evropští občané účastnili války v jiné zemi, případně byli zabíjeni. A co tedy dělá Europol v přístupu k těmto zahraničním bojovníkům. A konečně tady ještě, pokud jde o výměnu dat, jaké <clears throat> problémy jsou s výměnou dat, s tím, aby tato data byla správně využívána, co lze na celé věci zlepšit a optimalizovat. Děkuji. Než dám slovo panu Vejvrantovi, Musím říci, že jsem přišel na pozvání, které znělo nabídnout obecný nástěn situace. Ale nyní tedy je to v roli ředitele Europolu, který má odpovídat na konkrétní otázky o fungování Europolu, proč vůbec existuje a tak dále, takže je to tak trochu nefér čekat od něj, že bude řešit eh, tyto otázky. Ale já myslím, že se přesto pokusí. A já to udělám tak, že ho vezmu, vezmu pod svoje ochranné křídlo. Je mi jasné, že všichni budete klást otázky o úloze Europolu, o boji, strategie boji proti terorismu a tak dále. To jsme všichni čekali, ale protože tedy nám dochází čas, požádám Roba, aby se vyjádřil k těm klíčovým věcem v oblasti spravodajských informací a role Europolu. Ale já tedy na vás znovu apeluji, jeho původním zadáním bylo nabídnout obecný nástěn situace. Děkuji, pane předsedo. Já bych samozřejmě rád odpověděl na každou jednotlivou otázku, kterou jste mi položili, ale budu se držet doporučení pana předsedy. Vyberu si tedy pět nebo šest hlavních témat. Definice terorismu, to si myslím, že je velmi dobrá připomínka. Myslím, že na evropské úrovni nám něco chybí. V tuto chvíli systém funguje tak, že každý členský stát si definuje terorismus podle svých vlastních národních postupů a praxe. A to, co tedy je eh, výsledkem naší zprávy, nebo je obsaženo v naší zprávě, jsou vlastně statistické údaje, které nám předávají členské státy a my jejich věrohodnost nějak nespochybňujeme. A není ani naším úkolem a přijít s nějakou novou definicí terorismu. Paní Imfeld má pravdu v tom smyslu, že to má svůj dopad na zvolené politiky, jednotlivých členských států, takže ano, má to svoji váhu, ale společnou definici nemáme a není tedy na mě, abych rozhodoval o tom, zdali má být a pokud ano, tak jaká? Mandát Europolu, my nejsme spravodajská agentura, to ne, ale máme mandát, který nám umožní spolupracovat s kompetentními orgány členských států, přičemž ten kompetentní orgán nominuje členský stát. Obvykle to bývají policejní složky, často také ale celníci eh, nebo cizinecká policie. A samozřejmě pracujeme i na terorismu, protože je to v mandátu Europolu explicitně, ale také protože policie boje proti terorismu ne, tedy v té frontové linii nezbírá zpravodajské eh, informace, ale například zatýká poté, co došlo k ověření těchto informací, čili my jsme tady k dispozici. Pokud jde o zakódování, já nevím, s kým jste mluvila, paní Infeld. Já také souhlasím s tím, že kódování by nemělo být zakázáno, protože je to tedy nedílná součást fungování internetu, fungování bezpečného a efektivního. Ale I v jiných oblastech tedy je zažité fungování takové, například u bankovních transakcí, že to vlastně přináší další rizika. A my tady teď tedy vlastně vážíme naši bezpečnost oproti soukromí. A mm, je to tedy velice obtížná volba. My tedy nezakazujeme zakódování, ale očekáváme, že budeme schopni spolupracovat s komerčními poskytovateli tak, abychom tedy uplatnili opatření, která zajistí naši bezpečnost. Obchod s lidmi a, a zahraniční bojovníci. K tomu negativně přispívá nejenom situace v Libii, ale také Eh, některé pašerácké trasy přímo na evropském kontinentu, které hm, zdá se používá islámský stát. A my tedy se soustředujeme především na tu tragickou situaci kolem Středozemního moře. Máme tady operaci Máre, v rámci které vyhodnocujeme i nebezpečí terorismu. V tuto chvíli máme 50 eh, důstojníků, kteří se věnují boji proti teroristickým útokům. Ve světle nejnovějšího vývoje s vámi na, budu naprosto souhlasit, když řeknete, že to není dost, ale souhlasím i s tím, že tedy není dost peněz na financování těchto aktivit, takže zase jde o to, jak si stanovíme priority. Já si myslím, že když investujete do agentury, která má koordinační zastřešující funkci jako je Europol, tak už to samo o sobě přispěje k větší efektivitě. Proto chceme zjednodušit naše interní procesy, založit zvláštní oddělení věnované této problematice a rozvíjet naše kompetence v této oblasti, tak abychom byli schopni monitorovat způsob, jakým teroristé využívají internet. Naše očekávání jsou víceméně skromná, ale je důležité, abychom měli k dispozici odborné, vyškolené odborníky z členských států a abychom k tomu měli dostatečný rozpočet. Počet zahraničních bojovníků. Komisařka Jourová řekla 6 tisíc, možná má pravdu, já nevím. Můj odhad je ale podobný pět nebo šest tisíc. A to zase vycházíme z těch národních statistik i z našich vlastních spravodajských informací. Přesně to ale nevíme, částečně proto, že Europol nemá úplný přehled o situaci a to i proto, že pořád ještě nedostáváme všechny relevantní informace od členských států. Tato situace se zlepšuje, ale pořád ještě nastavení takové, abychom zajistili nejlepší možnou odezvu v rámci Evropské unie. Snažíme se vytvořit dynamičtější eh, týmy, které eh, bojují proti terorismu a které jsou také lépe eh, chráněny proti odhalení. Pokud jde o financování, zjistili jsme, že čím víc peněz vložíme do operací eh, na frontové linii, tím víc jsou policejní složky ochotny se zapojit, protože my jim za to můžeme dobře zaplatit. A za druhé, přináší to také konkrétní výsledky. Eh, v souladu s našimi prioritami a já vím, že Evropská komise dala k dispozici 7 milionů navíc eh, letos a dá i příští rok, který je, které budou věnovány právě na posílení práce naší jednotky zvané Cyklon, která bojuje s organizovaným zločinem. A to je tedy dobrý příklad konkrétního pozitivního dopadu. To je, myslím, vše. Pokud jsem něco eh, vynechala, tak se omlouvám, ale eh, jsem ochoten s vámi hovořit i bilaterálně po skončení zasedání nebo v příštích týdnech. Děkujeme, říká pan předseda a my, nás tady tlačí čas. Já tedy požádám paní Longo, aby byla co nejstručnější. Samozřejmě, pane předsedo, ono to všechno eh, nakonec tedy vede k jedné otázce. Všichni víme, že teroristické akty se neomezují na Evropskou unii a ti, kdo rekrutují eh, k těmto aktivitám a platí za ně, nejsou usídleni v Evropě. A pohyb teroristů není na Evropu omezen. A to je také důvod, proč Evropská unie jakožto celek i členské státy podporují naši práci globálně. A jak si asi umíte představit, kro našich aktivit je v zemích a regionech, kde jsou teroristé nejaktivnější. Náš největší programy například tedy běží například v oblasti Sahel v Nigérii, a také jsme měli tedy programy v Libii, v Jemenu, kde jsme museli přerušit, ale také tedy v Afganistánu, Pákistánu. Já jsem například tedy přednášela na celé řadě školení pro pakistánské a filipínské orgány činné v soudním řízení. My se snažíme proškolit vyšetřovatele, státní zástupce, soudce a snažíme se dát jim k dispozici nástroje potřebné pro mezinárodní spolupráci, včetně možnosti spolupracovat s členskými státy, tedy s kompetentními orgány členských států Evropské unie. protože tedy tato spolupráce je naprosto klíčová My jsme tedy založili takovou síť, která eh, umožňuje vyměňovat informace v reálném čase a dokonce i v regionu Sahel a tyto informace pak dále sdílet například i s Evropskou unii, takže já doufám, že naše práce přenáší své výsledky a zdá se tedy, že alespoň statistiky na to poukazují. Děkuji, děkuji oběma hostům. My se s Robem určitě ještě někdy potkáme. Já vám oběma děkuji. A děkuji také vám, kolegové. Je mi jasné, že máte spoustu otázek, ale děkuji za to, že jste byli disciplinovaní. A nyní tady pozvu k předsednickému stolu další přednášející. Takže kolegové, jako první bude hovořit Petr a Neumann, a ředitel Mezinárodního centra pro studia radikalizace. Rychle se do toho pustíme. Pokusím se to tady administrativně ošetřit. Takže kolegové, pustíme se do toho. Vidím, že je tady hodně eh, společenského ruchu, ale pustíme se do práce. Peter je ředitelem eh, Mezinárodního centra pro studium eh, radikalizace. My se budeme ptát na některé klíčové otázky. Co lze udělat proti terorismu a jakou roli tady v tom hraje EU. Takže máte slovo, Pítře. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jmenuji se Peter Newman, jsem ředitel Mezinárodního střediska pro studium radikalizace a také působím jako profesor bezpečnostních studií na King's College v Londýně. Jsem rád za příležitost dnes zde pohovořit o teroristických hrozbách. Naše středisko eh, se zajímá o konflikt v Sýrii, o ISIS a o džihadistické zahraniční bojovníky už dva roky. Eh, jsme vděční Kanadě a organizaci Public Safety Canada, eh, která eh, financuje náš výzkum, ale musím zdůraznit, že nezastupuje jejich názory. Výsledek našeho výzkumu je, že řada lidí, kteří nastoupili do islámského státu, nebo známe je, našli jsme jich 700 na Facebooku, Instagramu, Tumblru a Twitteru platformy sociálních médií, kde oni běžně tedy vystupují. Hovořili jsme se stovkami z nich, s některými ehm, několik měsíců. Setkali jsme se tváří, tváří tvář se s řadou eh, těch, kteří eh, je, eh, jim usnadňují pohyb, přepravují je. A, jinými slovy máme velmi komplexní obrázek o této populaci a hrozbě, kterou představuje. Jedna věc, kterou jsme nikdy nechtěli dělat, je alarmistický přístup. Pokud neustále rvete eh, eh, alarm, tak eh, to nikdy nemůže být tak vážné. Před pouhými čtyřmi lety jsme si mysleli, že konflikt s džihadismem končí. Arabské jaro přinášelo mír a demokracie, Usama bin Laden byl po smrti, dcere vedení al kaidy bylo po smrti a přesně deset let po 11. září si spousta lidí myslela, že je čas obrátit list. Dnes víme, že to byl milný um, dojem. Hrozba je horší než kdykoliv předtím a nepřichází z jednoho, ale ze tří směrů. První um, uh, směrem jsou zahraniční bojovníci. Před pouhými několika měsíci naše centrum zveřejnilo nový odhad a ukázalo, že celkový počet lidí, kteří eh, přišli do Iráku jako džihadisté, za ty tři roky je 20 tisíc. Jsou z 90 různých zemí, většina z nich ze středního východu, ale dobrá čtvrtina je z západní Evropy, dalších e, západních zemí. Známe je, známe i jejich e, příběhy. Víme, že ne, se nedá jenom o jeden příběh, ale je jich celá řada. E, řada z nich je zbožná, jiní nejsou. Někteří jsou z problematického prostředí, jiní by bývali měli dobré vyhlídky, kdyby zůstali v evropské domovině. Některé eh, pohánělo humanitární utrpení syrského lidu, jiné eh, eh, hledali jiné touha po dobrodružství. Jiní e, zase chtějí podpořit totalitární projekt skupiny Islámský stát. A vzhledem k tomu, že jejich osobnosti a zázemí a motivace a nebo zkušenosti v Syrii jsou velice odlišné, tak lidé, kteří přežijí a vrátí se v určitou fázi do Evropské unii, budou představovat velice odlišnou, odlišný typ eh, výzev. Někteří z nich budou eh, v deziluzi a budou moci být reintegrováni zpět do společnosti. Někteří eh, budou mentálně narušeni a už jsme to viděli a budou potřebovat psychologickou podporu víc než cokoliv jiného. Ale budou eh, také lidé, kteří budou eh, doslova nebezpeční. Vrátí se s vojenským výcvikem, zkušenostmi, globálními vazbami, často brutalizování, emoc, emočně znecitlivění a plně eh, oddaní své misi budou dělat pracovat proti eh, svým vlastním zemím a budou se snažit inspirovat eh, ostatní. Hmm. Eh, hodně se zaměřujeme na zahraniční bojovníky, ale okamžitá hrozba není od nich, ale od těch, kteří podporují tzv. islámský stát. To je ten druhý směr. Pokud se podíváte na všechny ty útoky, které, kterým došlo od září minulého roku v Ottawa, Sydney, Eh, útok na vánočních trzích ve eh, Francii, eh, potom útoky na košerský, košer supermarket v Paříži v Kodani. Prostě všechno to byli nadšení příslu, příznivci ISISu, ale nikdo z nich do Syrie necestoval. To, co jsme viděli, je stejné všude Zahraniční bojovníci jsou součástí eh, úzce sevřených eh, skupin, které se znají dobře před konfliktem a jsou kolektivně radikalizovány. A zatímco některé, někteří odcestovali do Sýrie, jiní zůstali na západě. Prakticky v každé evropské eh, zemi to tak je. Máte klastry v Brightonu, Cardiffu, Portsmouth, Tilworde, Michelen, Antwerpy, Dinslaken, Wolfsburg. Až do září minulého roku ti, kteří zůstávali doma, měli dvě zásadě dvě možnosti. Buď jet do Syrie sami, anebo zůstat doma a podporovat eh, bojovníky s penězi a dodávkami. Od září mají teď třetí možnost a sice eh, eh, jednat eh, jako útočící vlci samotáři na západě. A to vzhledem k tomu, že mluvčí ISISu Abu Muhammad al-Nadnani řekl konkrétně, pokud se vám podaří zabít nevěr, nevěřícího američana nebo evropana, zabijte ho jakýmkoliv způsobem. A to eh, jsme svědky a obávám se, že zejména v krátkodobém horizontu tady bude víc útoku nejenom zahraniční boj, bojovníky, ale zejména těmi eh, příznivci, kteří zůstávají doma. Třetí eh, hrozba, která se tady objevuje, je konkurence mezi islámským státem a Al-Qaidou. Al-Qaida pořád existuje, i když přišla o značnou sílu na spoustě míst upadá, ale některé skupiny související s al qaidou jsou mm, velmi silné a nejprofesionálnější a nejaktivnější skupiny na světě, zejména v Jemenu, kde opět eh, našli eh, velmi dobré působiště. Teď mohou skvěle eh, mají skvělý podnět k útoku, aby zautočili na západě, aby ukázali, že existují. Skupiny jako je Al-Qaida a ISIS jsou připravené eh, se ukázat. Závěrem bych tedy řekl, v posledním roce jsem hovořil s, řadě, eh, s řadou zpravodajských eh, služeb v Evropě a všichni mi řekli, že pracují na plnou kapacitu. Počet případů, které řeší, je bezprecedentní a cítí, že ty volby, které musí dělat, pokud jde o to, kdo je nebezpečný a kdo pravděpodobně ne, pokud je o to, koho monitorovat a koho nesledovat, koho, na koho dávat cené zdroje a na koho ne, že tyhle volby jsou stále těžší a těžší. Zase mm, mm, mm, jsou tři způsoby, jak toto řešit. Jeden je vytvořit nové pravomoci eh, pro eh, bezpečnostní orgány a viděli jsme, že něco takového se děje většině evropských zemí v posledním roce dvou. Ale vzhledem k tomu, že některé ty pravomoci jsou užitečné, tak jiné eh, zas tak ne a jejich dopad bude eh, alespoň marginální. Druhý způsob, jak eh, řešit ty hrozby, je neustále zvětšovat velikost bezpečnostních sil, tak aby mohly rychleji dosahovat svých závěrů a rychle zatýkat. A já osobně mám hodně sympatí pro takový přístup. Ovšem eh, to samozřejmě eh, nevylučuje ještě třetí způsob, jak řešit tu hrozbu, a sice postarat se o to, aby bezpečnostní orgány měly méně lidí, eh, které by museli sledovat. A tím se dostávám k realizaci a prevenci. Některé evropské země velice sofistikovaně a zkušeně vedou deradikalizační programy, ale řada evropských zemí pořád ještě nemá žádnou schopnost v této oblasti vůbec. Nemá strategii národní prevence nebo koordinovaný přístup. Já si silně myslím, že tohle se musí změnit. Není e, důvod hovořit o konkrétních programech a správném postupu, pokud vlády nemají e, žádnou strategii a peníze kterými by za to zaplatili. Víme, že eh, pravomoci EU jsou tady omezené, ale Evropská unie, Evropský parlament, jeho členové by měli eh, vyzvat každý členský stát, aby eh, vytvořil národní strategii prevence jako východisko pro sofistikovanější, efektivnější, integrovanější přístup v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Petrovi. Děkuji za dodržení deseti minut. Nyní máme zde. Děkuji Francesco Rigaci, Didier Pigo, který eh, bude prezentovat, jak zabránit eh, radikalizaci. Takže prosím, máte slovo a prosím 10 minut také. Děkuji, pane předsedo. Já představím Hm, tuto část, eh, tak prosím další slide rovnou, další slide. Ano, takže ta studie eh, tu provedli Didier Bigo, Laurent Bonelli eh, z Centra pro studia bezpečnosti. Ano. Ano, já, to není nejdůležitější slide, ale já jsem chtěl tady poděkovat těm, kteří se podíleli na tomto dobře. Takže Cílem studie bylo odpovědět na otázku, jak nejlépe zabránit radikalizaci mládeže. Abychom odpověděli na tuto otázku, tak samozřejmě musíme definovat, jak funguje radikalizace. A e, zde v podstatě máme tři modely podle eh, eh, literatury. První je psychologický, kdy se eh, ty, kteří chtějí rekrutovat, zaměří na slabé stránky, slabiny té dané osobnosti a potom tlak okolí samozřejmě a role ideologie. Takže Eh, většinou se ale eh, vypouští modely, které eh, se zaměřují na politické procesy a vztah se státními veřejnými orgány, jejich legitimitou a mm, z toho těží tyto teroristé a potom i legitimnost veřejných státních orgánů, mm, zdali tedy v očích veřejnosti jednají spravedlivě. Tady mm, takže z literatury vyplývá představa, že eh, eh, politické násilí eh, třeba i kvůli tedy třeba represím jako na severním Irsku, kdy tedy tak zasáhli tvrdě při krvavé neděli. Potom prevence radikalizace musí znamenat i mm, zároveň prevenci eskalace násilí. A řada vědců se zabývala psychologickými a sociálními faktory a tudíž v této prezentaci já se zaměřím na politické sociali, sociologické faktory, faktory a roli eh, státních veřejných orgánů ve třech oblastech. Za prvé eh, justiční nebo eh, soudní pravomoci. Za prvé i prodloužení vazby až na 14 e, dní, třeba ve Spojeném království, kdy lze tedy, pardon, ne vazbu, ale e, e, v celu předběžného zadržení. Potom i jde o to zajistit plné využití právo na, práva na obranu, již tedy v tom přípravném řízení. Dále i čím dál více a více typů trestného jednání se považuje za teroristické. A další faktor je svoboda Eh, projevu. Jak jsem řekl, eh, řada těch aktivit probíhá pod jaksi dohledem nebo pod radarem trestně právní justice. Například eh, třeba prohlídky na hranicích nebo policie, když zastavuje lidi na ulicích, to často občané považují za diskriminaci. Třeba ve Spojeném království, tam máme příklady takovéto pravomoci, která se zneužívá a mm, v řadě států tedy zde panuje velká nespravedlnost spokojenost s tímto. A potom i je to hm, otázka občanství také může být problematická pro řadu lidí. E, dále hm, lidé se domnívají, že ty přístupy by mohly být měkčí Mm, mm, mm, přátelštější, takže to eh, vzbuzuje v těchto osobách eh, pocit eh, problému. Dále, jaké jsou ty programy radikalizace? Je to, jak tedy proti tomu bojovat? Třeba vytvářet programy partnerství mezi policií a místními komunitami, potom poskytnout takové kouče těmto komunitám a dále i umět hovořit moderním jazykem, který bude blízký těmto osobám. Eh, záměry takovýchto programů většinou jsou dobré, ale často tam jsou dva problémy. První problém je absence jasného rozdílu mezi tím, co bych nazval firewall, mezi sociální a policejní prací, tedy jasné dělítko, třeba prevence drog. Tam se to, eh, tam třeba lékař poskytuje léčbu eh, narkomanovi, ale zároveň doktor by neměl být tou osobou, která bude udávat takovéto osoby narkomany policii. Takže proč u radikalizace by ten postup měl být jiný? A protože zde máme agentury, které mají poskytovat nástroje eh, rehabilitace, socializace těchto osob a přece tyto organizace agentury by neměly zároveň poskytovat informace policii. Dále paní barones, baronka Bull, bývalá šéfka MI5, tak ta eh, hovoří o tom, že lékaři, učitelé, sociální pracovníci by měli být bdělí a v podstatě jsou prodlouženou rukou zpravodajských služeb. A poslední bod v tomto je eh, riziko stigmatizace. Samozřejmě eh, to je důsledek těchto politik a Ehm, nyní máme důkazy, že řada eh, eh, eh, takových programů, které původně měly být programy partnerské, tak se zvrhly tedy v takové programy spíše dohledu a dozoru. Dále, potom je to problém, že se i omezuje politická diverzita nebo politická různorodost. Ehm, Eh, že eh, často pouze jaksi oficiálně se používá eh, několik, pouze omezený počet mluvčí muslimských komunit a vylučují se ti ostatní. Nemají dostatečný prostor k projevu. Dále ještě pár bodů, ke kterým jsme se měli vyjádřit. První je otázka takzvaných těch zahraničních bojovníků, cizích bojovníků. To vyplynulo i z diskuze. Já tady nemohu hovořit tak uceleně. Máme již dobrý náhled na celou situaci. K tomu bych řekl, že obecně eh, poslední násilné útoky nám ukázaly, že pachatelé násilí jsou v podstatě osoby známé eh, policii, takže tady nejde o to hledat nové radikály, kteří by byli neznámí předtím. Ne, tady jde o to eh, lépe se zaměřit na ty, kteří jsou známí spravodajským eh, službám. Jsou to osoby, o kterých se to ví. Řešení jako eh, zbavení občanství nebo systematické uvězňování, to jenom odkládá ten problém v čase. A mm, možná, že spíše by to eh, by třeba eh, ty osoby, které jinak by třeba se resocializovaly, tak by je to spíše přimělo k tomu chovat se násilně a spojit se s těmito skupinami. Dále, radikalizace online. Samozřejmě máme zde důkazy o eh, twitterových účtech a o těch diskuzích, které na Twitteru probíhají, ale nemáme dostatečné empirické důkazy o tom, že sociální sítě jsou toho schopny a ty online platformy, že skutečně radikalizují tyto osoby. A když se na to podíváme z pohledu sociálních věd, tak víme, že interakce, tedy z očí do očí a sociální vztahy jsou zásadní pro eh, tento proces eh, přimět někoho, aby mm, se přidal k této eh, násilné činnosti, k tomuto jevu. Nemáme ani dostatečné důkazy nebo údaje o dopadu, efektu toho, že mm, kontrol eh, internetu a zákazu určitých stránek. Víme, že to by poškodilo svobodu projevu. O tom i eh, nedávno hovořila Francouzská rada pro lidská práva. Další slide. A poslední bod, mm, ke kterému jsme se měli vyjádřit, je otázka radikalizace ve věznicích. Jenom abyste si udělali obrázek. Nyní zpravodajské služby eh, tvrdí, že ve Francii asi 115 osob eh, eh, z, tedy z což představuje 0,22 vězeňské populace. Číslo je podobné ve Velké Británii, kde se má za to, že osoby jsou nebezpečné a to je 0,7%, takže je to skutečně malý jev, malý počet z celkové vězeňské populace. Samozřejmě negativní vězeňské podmínky mohou posílit ten problém radikalizace, a mm, takže já nebudu hovořit o té problematice, zdali spíš rozptýlit tyto osoby, nebo je koncentrovat, anebo zdali používat samov, eh, samotky pro ně. To by eh, mohlo být potom problematické z pohledu práv vězňů. A nedávno Rada Evropy poukázala třeba na Nizozemsko, kde se sáhlo k takovým extrémním opatřením ve vězeňství. A mm, eh, potom ten argument, že by se měla oddělit činnost sociálních služeb, tedy těch služeb, které směřují k rehabilitaci, od tedy eh, činnosti mm, čistě represivní nebo mm, policejní, takže to je něco, co je prokázáno. Děkuji. To je třeba udělat, oddělit. A teď Didie, takže eh, co to je radikalizace? Co to znamená tato terminologie za prvé? Eh, když použijete slovo radikalizace, tak to je obecný termín eh, teoreticky, ale v praxi to znamená džihadisty a neříká se to otevřeně. A za druhé, když se zaměříte na e, samoradikalizaci a radikalizaci, radikalizaci online, tak co zjistíte nějakou historii, ale vůbec hm, jsme neanalyzovali třeba e, tedy historii a e, čistě se zaměřujeme na technologie. Radikalizace malých skupin. E, co to znamená malá, malá skupina, radikalizace malé skupiny? To znamená vlastně utajené organizace, které mezi sebou e, mají určité tajemství. A když hovoříte o tom aktérovi, jedinci, co to je? To je mluvčí té osoby, té, té skupiny a jak je to s legitimitou těchto skupin? Proto my mm, mm, my říkáme, že velice často všechny tyto kategorie se konstruují, jako kdybychom neměli žádné náboženské eh, teroristy. A to nemá smysl. Prostě my máme skupiny tajných organizací, a které e, mají e, mezi sebou určité tedy tajné vztahy a je třeba e, to pochopit, nejprve pochopit ten jejich náboženský přístup, protože to jsou skupiny, které jednají v kontextu eskalace a deeskalace. A je třeba pochopit, je to vztah, jak je tento vztah zde se o tom ale mlčelo. Proč? Protože určitá skupina zemí nechtěla eh, propojit eh, eh, tyto dva jevy, to znamená propojit to, propojit ty příčiny s těmi důsledky. Open the black box and to... Že musíme otevřít tu černou skří, skříňku a poučit se z výzkumu jednotlivých konfliktů. Již máme přece za sebou deset let eh, výzkumu, který zatím ale selhával, protože eh, to byl pouze specifický výzkum různých algoritmů nebo různých psychologických mm, aspektů, ale mm, je třeba do toho zapojit sociologii a další nástroje a pochopit, eh, že otázka radikalizace nemůže být pouze otázkou policejní, čistě tedy represivní. Ne, to musí být obecnější politická diskuze, která bude propojena i s otázkou konfliktu ve společnosti. Konfliktu ve společnosti. A dovolte, abych závěrem uvedl tři doporučení. Za prvé, je třeba provést hodnocení dopadu, jaký to má dopad na základní práva. Je třeba, aby toto eh, bylo zahrnuto do našich studií o radikalizaci terorismu. Dále, e, e, je, jinak to nemá smysl, to bychom e, chybovali. Druhé doporučení je třeba i mm, mm, zde udělat jasné dělítko mezi resocializací a represivními programy. To je třeba zcela oddělit. A poslední slide je třeba i rozšířit know-how EU a i přijmout pracovní definici radikalizace a e, zahrnout do toho i dopady státních politik a je třeba mít terminologii, která bude popisovat e, věci. A, e, a je třeba, abychom se distancovali od jakékoliv logiky eskalace. A obávám se, že budeme muset přejít hned k dalšímu eh, řečníkovi, který je eh, předsedou eh, kongregace. Děkuji za pozvání. Ve svém proslovu se zaměřím na své zkušenosti a na svou vizi, pokud jde o prevenci radikalizace. Nejsem žádný odborník na eh, džihadismus. Dělám to eh, z, eh, vzhledem ke svému obecnému vzdělání jako teolog, jako docent na, na svobodné univerzitě a jako šéf nadace imamu v Nizozemsku. Myslím si, že k, k tomu, abychom se postavili k radikalizaci, je eh, třeba eh, dobře eh, analyzovat příčiny tohoto fenoménu. Vy ve svém úvodu jste poukázali na to, že se jedná o poměrně složitý fenomen, který je třeba nahlížet z různých úhlů. Hovořili jste o těch základních podkladových faktorech. Jak k tomu přistupuji jedním z eh, řady, eh, spoust, z řady různých možných eh, přístupů a poukázal bych na několik tady základních faktorů. A závěrem pohovořím ohledně tomu, toho, jaké kroky je možné podniknout proti radikalizaci. Já si myslím, že Jedním z základních faktorů je způsob, eh, jak země EU v posledních desetiletích eh, přistupovaly k eh, religiozní složce muslimské imigrace. Význam této náboženské složky pro integraci muslimů je závažně podceňován. Vývoj islámu je zcela eh, je eh, necháván na náhodě nebo na dobrém eh, na, na, na štěstí. Je, příliš málo pozornosti se tady věnuje tomu, kterým směrem se má islám v Evropě vyvíjet. To může mít eh, různé eh, příčiny eh, sekularizace, oddělení církve a státu, v některých případech také to, že islám nepatří do Evropy. Důsledkem je, že vznikla velká mezera, ve které se setkávají náboženské proudy z vnějšku Evropy, které ne, eh, eh, nezapadají přímo do Evropy. Je to na základě přílivu eh, lidí ze Středního východu. Ty jsou také nesmírně intenzivně podporovány finančně, mediálně a jinou infrastrukturou, jako například zakládáním pracovních středisek v Evropě. A tyhle proudy už dlouhá desetiletí podle mě pracují na indoktrinaci muslimů, kteří eh, nakonec, eh, a to vedlo nakonec k tomu, že eh, muslimové nejsou tak odolní vůči radikalizačním tendencím. Islámská společenství nebyla z to nabídnout alternativní diskurs proti této indoktrinaci. A často Význam eh, toho kontradiskurzu byl eh, rozporován. A ještě je důležitější to, že eh, tady byla nedostatečná strategická, strategické plánování z strany islámských obcí pokud jde o pojímání všech druhů islámu i ortodoxního islámu v nové zemi. To, že eh, řada eh, eh, muslimů se rychle radikalizovalo v posledních letech, nepřišlo z čistého nebe. Je to také výsledkem dlouholetého postupu a vývoje islámské náboženské krajiny v Evropě. Co se tedy teď musí dít? Abychom začali, tak východiskem musí být a já si myslím, eh, hm, že to tak je, že islám patří k Evropě. Pokud budou muslimové občany Evropy, eh, pokud tady budou občané, kteří mají islámskou, eh, islámské zázemí, tak to k Evropě patří. Dále, nebo dokud a proto tedy má islámské společenství velké, velkou odpovědnost. Je třeba rozlišovat, um, tedy odizolovávat radikální proudy. Ortodoxní proudy je třeba odlišovat od radikálních a extremistických směrů. Radikální islámská ideologie musí být nepřitažlivou. Proto je eh, třeba rozvíjet kontextualizovanou islámskou teologii, která eh, zapadá do evropského kontextu. Islám jako eh, náboženství v tuto chvíli vypadá jako příliš velké a citlivé téma mm, a vypadá to, že je jim po celém světě, i v islámských zemích prakticky všechny islámské země se pokoušejí prostřednictvím svých států přestrukturalizovat nebo restrukturalizovat. Já si myslím, že vlastně i řídit takovou náboženskou krajinu. Je to v Maroku, v, Tur- v Eh, Tunisku, v eh, Turecku, v Egyptě. V posledních desetiletích se tam dělaly velké intervence prostřednictvím mm, ministerstev pro náboženské věci s cílem bránit radikalizaci. Evropské země takové velké zásahy si nemohou dovolit kvůli oddělení církve a státu. Ale evropské mm, Eh, státy mohou se obrátit na, Evro- eh, na islámské obce, aby převzali eh, svoji odpovědnost, svou odpovědnost za vykořenění radikalizace a, a vytvoření plánů. Úřady mohou, nebo okromě toho mají ještě několik instrumentů, kterými mohou pomoci, kterými mohou přispět. Například mohou debatovat o finančních tocích ze zahraničí Věřící musí chápat, že eh, musí nebo nesmí být eh, závislý na darech ze zahraničí, protože ten, kdo platí, ten určuje, co se bude dít. Dalším eh, nástrojem je usnadňování existence intelektuální infrastruktury, abych tak řekl, k eh, rozvoji eh, kontextuální islámské teologie. To platí zejména pro eh, školství. Představte si například některé iniciativy, které v posledních letech vznikly například tady u nás na Svobodné univerzitě, kde se nabízí kurz v, islamistické teolo- v islámské teologii, ale také v Německu a v Belgii. Jinde. To jsou iniciativy, které je třeba podporovat. Je to také velice důležité pro eh, pěstění evropského eh, teologického islámského eh, rámce. A já se s námi ještě závěrem podělím o několik osobních zkušeností. Asi jste si všimli, že školství je velice důležité, protože řada lidí Um, které, uh, kteří teď páchají um, uh, trestnou činnost, uh, byla radikalizována ve vězení. A vězení je velmi důležitá oblast, na to je třeba se zaměřit. Prevence radikalizace je součást toho, čemu bychom říkali eh, management náboženství ve veřejné doméně. Nemůžete tohleto eh, nechávat už eh, déle osudu. A já bych poukázal na to, jak se k tomu staví Nizozemsko. To je moje osobní podání. Já si myslím, že Nizozemsko eh, vytvořilo velice, eh, má obecně eh, velmi dobrý trestní a kázeňský systém. A v tomto systému zaručení práva na náboženskou svobodu zadržených je velice důležité. A potom je tam velice dobře organizovaná duševní, duchovní péče o e, lidi v e, trestu odnětí svobody. Od roku 2008 e, je to součástí vězenské služby. Je tam zcela běžná náboženská podpora zadržovaných. Není to všechno, ale je to taková důležitá součást. Já jsem tady hovořil o dobře vzdělaných imámech, kteří byli vzděláni na nizozemských univerzitách a kteří eh, rádi spolupracují s kolegy eh, z jiných eh, náboženských obcí jiného světonázoru a jsou neustále školeni a fungují jako partner a poradce pro, jednotlivé, pro jednotlivá zařízení. Lze tedy takto preventivně postupovat proti radikalizaci. A já si myslím, že s tím máme dobré zkušenosti. O tom, jak to eh, přesně funguje, jsem vám eh, popsal do přílohy, kde se hovoří o nizozemském modelu eh, managementu mm, islámské religiozity v vězeňství. Můžu vám k tomu říct podrobnosti během debaty. Děkuji. Děkuji. A dám hned slovo vám. První, Tereza. Děkuji. Takže zde mm, my nemáme definici terorismu, jak jsme slyšeli, a proto je e, těžké nějak vymezit tuto skutkovou podstatu. Já bych ráda e, řekla, že terorismus e, v podstatě třeba je i to, že, mm, mm, polo, že tedy mm, uložíte bombu do, do vlaku, do muzea a podobně zabijete stovky osob. A terorismu je, ale i terorismus znamená zabít někoho kvůli tomu, že ho chcete terorizovat třeba. Takže těch definic existuje hodně. A takže je třeba se na to podívat z pohledu potřeb eh, bojovat proti radikalizaci i mimo Evropskou unii, kdy hodně mladých lidí je ochotno tedy jít za hranice za tímto účelem. A já se ptám, co děláte proto a co děláte proto, aby se skončilo se zabíjením mladých eh, křesťanů, kteří žijí eh, bez ochrany. To jsme nedávno viděli třeba útoky tedy na univerzitách. A potom mm, otázka na eh, Mohameda Čau. Eh, Vy jste řekl, že existuje zde takový mm, významný trend po mnoho let již vlastně, že mm, eh, se špatně přistupuje, tedy my, my v Evropě přistupujeme špatně k islámské komunitě. A musíme tedy akceptovat, že to je naše vina, anebo skutečně zde existuje nějaké řešení, anebo musíme akceptovat, že za to můžeme sami, že existují tito mladí lidé, kteří takto odjíždějí. Já si myslím, že to není naše odpovědnost. Já si myslím, že i islámská komunita by k tomu mohla udělat více. A já Mm, jsem ráda od vás slyšela, že to je i odpovědnost islámské komunity, že jste to také podotknul. Děkuji. Děkuji, nyní Cornelia Ernst. Děkuji za všechna vystoupení těchto panelistů. Bylo to mimořádně motivující, dalo mi to mnoho podnětů k zamyšlení. Já mám dvě otázky. První je, vy jste řekli, že programy boje proti radikalizace chybí v celé řadě členských států a to by mě zajímalo tedy konkrétněji, o jaké země jde a z jakého důvodu žádné takové programy nemají a jaké iniciativy eh, existují ve snaze překonat tento nedostatek. A druhá otázka? Společná zodpovědnost, která musí být eh, rozdělena mezi eh, islámskou společnost a evropskou společnost. Ten příklad, který jste tady zmínil, Včetně toho, že například islámská teologie by měla být předmě, výukovým předmětem na univerzitách. Mě by zajímalo, jestli jsou příklady i z jiných zemí. Mně tady tento zákon přijde velmi důležitý. Tento přístup přijde velmi důležitý. Zajímalo by mě, jestli v tomhle ohledu existuje nějaká výměna mezi členskými státy, nebo jak tady vlastně násobit tuto znalost. Thank you. Um, next is Anna. Děkuji, nyní Ana Gomez. Já souhlasím s panem Bigo, že jde tedy o určitou verzi historie a událostí, nejenom v minulosti, ale v současnosti, které kterou tedy si musíme přiznat, ať už jde o naši vnitřní nebo vnější politiku. A říká se, jestli není trošku divné, vzhledem k tomu, jaká je hospodářská situace, to, že tito lidé měli možnost získat pracovní místo. Mě by tedy zajímalo, kolik z těch lidí, kteří jsou již uvězněni jako, jakožto radikálové, opravdu má za sebou nějakou negativní zkušenost v tomto ohledu. Já jsem z Portugalska a celá řada Portugalců bojuje nyní, jakožto zahraniční bojovníci. Nejsou to dokonce ani muslimové, ale děti přistěhovalců, kteří, které měli pocit, že je s nimi špatně zacházeno, čili mají tedy nějaký pocit eh, toho, že je třeba se pomstít. A to, jak se postavíme k tomuto pocitu, je, myslím, základní pro boj s radikalizací. A za druhé, naše policejní složky, spravodajské složky, sociální služby, Není to tak, že potřebujeme opravdu dobře vyškolené lidi, kteří by dělali svoji práci, kteří by měli potřebné jazykové vyvání a další kvalifikace. A to je přesně to, co nám chybí. Takový příklad máme z Francie, kde tedy šlo o dobře známé radikály, kteří byli považováni za nebezpečné, ale nikdo je vlastně nesledoval. Děkuji a nyní Katarína Černíči. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem zpravodajům za informace, které nám poskatly na téma prevence radikalizace, což je velice složitý jev, eh, do kterého vstupují různé sociální faktory. Také i předřečníci řekli, že často tento jev, když se především týká mladých lidí, tak eh, eh, se E, e, týká osob, které často mají problém s integrací e, v rodině, ve, svém okolí vůbec jako takovém a stává se zranitelnou osobou, kterou snadno nalákají přes internet mm, mm, ty, kteří rekrutují mladé bojovníky. A určitě toto by, eh, tohto bychom měli vidět z pohledu tedy legislativního, soudního, ale především sociálního a to z pohledu prevence. Zde já bych se chtěla zeptat, eh, jaké možné intervence eh, v rámci prevence, které bychom mohli tedy přijmout zde v Evropě i mimo Evropu. A potom konkrétní otázka na tu studii, která skutečně je velice kompletní a zajímavá. Zde bych chtěla vysvětlení k návrhu eh, v, doporuči, v doporučení číslo 3, to znamená vytvořit eh, takovou observatoř, eh, která by se týkala toho sledování těchto jevů, těchto konfliktů ve společnosti. Zde i vím, že Evropská komise má k tomuto již takovou sítě a e, možná, že bychom měli e, tedy e, možná zlepšit tuto činnost a přijmout návrh takové observatoře, jak se doporučuje. Seznam řečníků je uzavřený v této sekci, protože se snažíme získat čas ještě pro poslední panel. Nyní Barbara zpět. Děkuji, pane předsedo. Já bych měla otázku na Mohameda Al-Čaču, jeho eh, mm, projev byl velice zajímavý a je pravda, že bychom měli se zamyslet nad eh, otázkou náboženství, jak přistupovat tedy k náboženství. Ale já mám pořád pochybnosti. Pochybnosti, když takovýmto způsobem mm, se obvinuje muslimská komunita z toho, že nereagovala více, z toho, že nereagovala odhodlaněji na e, tyto jevy jako terorismus a tak dále. Poněvadž je zde riziko, že bychom na islám aplikovali kritéria, která tam nelze aplikovat na islám. Když se říká, že muslimská komunita by měla reagovat více a když ji obvinujeme z nečinnosti, zde mm, v muslimském náboženství neexistuje taková hierarchie nebo nějaké zastoupení, není tam nějaký papež, muslimský papež, který by mohl udělovat, udělovat takovou linii, eh, kam by se měl ubírat islám. A to je důvod, proč eh, imám eh, to říká správně, když hovoří o ideologii a tak dále ale zásadní otázkou zůstává to, že bychom se měli zaměřit na sociální prevenci, na sociologii, jak řekl Didier Bigo, a na to, jak e, e, vypadají města na periferii, ta sídliště a e, jaké pocity tam převládají u celé generace lidí. A teď to uzavřu mám za to, že je zásadní zabývat se i jednotlivými osudy, ne celou muslimskou komunitou. To znamená osudy těchto bojovníků, kteří se chtějí vrátit do Evropy a kteří se často nemohou vrátit, protože eh, často tam, kam eh, šli tedy, tak tam eh, eh, potom zjistili, jak ten stát ISIS, islámský stát, je hrůzný a často tam sami byli zabiti a nebo nemohou se, nebo bojí se vrátit do našich zemí, takže bychom se nad tímto měli zamyslet, jak opět je tady mít možnost přijmout. Silja Vekstrom, děkuji velice. Já jsem nechtěla klást otázku, ale nemohu si pomoci. Co sekulární stát udělal v této věci? Právo náboženského vyznání je jedním ze základních práv. A my jsme se to často interpretovali jakožto právo nemít náboženské vyznání. Je to postoj, který má dopad na fungování církví, akademické půdy a populace, a já bych ráda se obrátila na pana Anděla, který je kaplanem v holandských věznicích. Já jsem byla také kaplanem, předtím, než jsem se stala politikem a Musím říci, že pokud jde o službu v věznicích, kolega, který zůstal ve věznické službě, mi řekl, že po pařížských útocích prostě nemohli pochopit, jak k tomu vůbec mohlo dojít jak tedy vlastně dva vězni mohli sedět před jedním počítačem a plánovat útoky. U nás doma by se o nich vědělo, jeden by byl rychle odeslán do věznice na jihu, druhý na severu, aby se eh, už nikdy nepotkali. Mě by tedy zajímalo, jaký kaplan fungoval v téhle konkrétní věznici, francouzské věznici, a nechápu, proč tedy ve většině členských států tohle není obecné pravidlo, jako máme například my ve Švédsku. A mám otázku, jestliže si myslíte, že tohle by byla užitečná metoda pro Holandsko i další země, je třeba zachovat si svobodu vyznání. A jste řekla, že islám patří do Evropy, a to už dlouhá staletí. Ale radikalizace je nový fenomén v naší společnosti a my ji potřebujeme potírat prostřednictvím eh, měkčích i tvrdších metod. Jednou z těch tvrdších by bylo právě oddělení vězňů, kteří vykazují tyto, te, tyto tendence. Také tedy jste hovořil o tom, že je třeba náboženství zasadit do určitého kontextu. To je samozřejmě třeba. A potřebujeme tedy eh, podporu odborníků na teologii, ale těch se také tedy někdo musí ptát, jak postupovat, což není v zájmu sekulárního evropského státu. Pani Svinberg, děkuji. Zde eh, hovoříme o rehabilitaci, resocializaci, o terapii, o tom, že je eh, třeba eh, tedy rehabilitovat ty, kteří se vrací, ale měli bychom nejprve eh, prostudovat, co se děje v těch zónách, kde trpí sociálními problémy a spíše dezintegrací než integrací. Teroristé často ale jsou absolventi vysokých škol, aspoň ve Švédsku, v mé zemi tam eh, na to se lze dívat různými úhly pohledu. Mm, mm, zde my jsme měli jednoho džihadistu, který byl v Syrii eh, zraněn, on se vrátil do Švédska, byl tam ošetřen, vyléčen, odpočinul si a byl v dobrém stavu, aby se zase mohl vrátit do boje. A policie mu řekla, no, můžeš Eh, nás informovat příště, až se vrátíš. Takže co to znamená reformovat islám zevnitř? To je sice dobrý nápad, ale ono to nikdy fungovat nebude. No, je třeba, abychom mm, to popsali jasně, tvrdě a abychom byli tvrdí vůči těm, kteří odjedou, tak aby se nevrátili do Evropy. Měli bychom jim sebrat pas, zabavit pas a zbavit je občanství. Přece to jsou vrazy to jsou násilníci, eh, kteří si podrobují ostatní lidi a či se potom sem eh, mají vrátit, ty chceme mít na ulicích, já si nemyslím. A dále eh, ta videa, která vidíme na internetu, třeba když zavraždili toho Jordánce, já jsem u toho plakala, když jsem to viděla. A já opět tady opakuji, mé, eh, má, moje základní práva jsou taková, že já chci žít bezpečně ve své zemi. To je moje právo, takže jsem pro tvrdou metodu. Děkuji. Paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku k radikalizaci po internetu. Internet hraje velkou roli, zvláště v životě mladých lidí, kteří jsou takto radikalizováni. A mě by zajímalo, jak úspěšná je strategie těch takzvaných jiných příběhů, kdy se snažíte mladé lidi vybavit eh, jinou alternativou, než tedy tou radikální. jaké strategie jsou podle vás na internetu nejúspěšnější? Existují nějaké zkušenosti v tomto ohledu? Děkuji. Paní Stevens, vy chcete položit otázku nebo počkáte na další sekci? Děkuji. Já se pokusím velice stručně. Já jsem to pochopila tak, eh, že eh, to má spoustu aspektů, je to hodně složitá věc, takže eh, je, tak snadno se to nevyřeší. Je to 20 tisíc bojovníků, to je velký problém. A hovořili jsme tady o tom, nebudu to opakovat, ale pochopila jsem taky, že je tady spousta lidí, kteří posílají podporu přes internet, přes přátelé a různými způsoby. Jsou to spořádání občané, kteří podporují ES přes sociální média. A já si myslím, že většina těchto lidí samotných jsou věřící, jsou to muslimové a se vším a, a, a respektem. Ale já jsem to pochopila tak, že že spousta lidí ne, že to ne, ne, nejsou eh, z chudého prostředí, eh, mají kolikrát dobré vzdělání a přesto se uh, uh, radikalizují. Jádrem problému je uh, vždycky pořád to náboženství. Nevysvětluje to všechno, ale je to důležitá věc, takže musíme se zabývat naším školstvím, protože možná jsme příliš málo věnovali pozornosti eh, eh, svobodě náboženství. Na to musíme pracovat. Eh, příliš jsme se nezaměřovali na snášenlivost, náboženskou toleranci. A potom náboženští bojovníci v Syrii a na Středním východě, to jsou také muslimové, kteří bojují proti muslimům i tam, i tady tady dělají útoky proti západu, například v Paříži, ale eh, také sledují další muslimy. A když eh, se podíváte na Tunisko, muslimové proti muslimům, tak eh, to je jasné, že, že, že celé to má spoustu aspektů. Já bych prostě akorát vyzvala k toleranci a ke vzájemnému respektu. Otázkou je, jak můžeme tady pomoci muslimskému muslimské obci, aby podporovala vzájemný respekt. Protože podívejte se, eh, my tady, eh, pro nás jsou to všechno muslimové, ale tam jsou eh, šíte a, a sunité a ty bojují spolu. Ono vždycky jde o snášenlivost. Jak můžeme dosáhnout takové snášenlivosti? To je otázka. May I ask a question to Francesco to je možná otázka na Francesca, protože vy jste ve svém vystoupení často upozorňoval na situaci ve Spojeném království a to i proto, že je to země, kde tedy se před pár lety um, řešila antiradikalizace. A paní Spinelli ve svém vystoupení upozornila na to, že hodně práce bylo odvedeno v mešitách kde tedy potenciálně docházelo k radikalizaci. Ale problém je v tom, že celá řada těchto muslimsk, takzvaných muslimských radikálů v podstatě byla sekulárních a projevovali se jako naprosto integrovaní občané, měli vysokoškolské vzdělání, rodiny. V podstatě se dají přirovnat Eh, ke katolikům, kteří se eh, přidávali eh, k jirskému hnutí odporu v 70. letech. A ne všichni z nich chodili do mešity, ale ne častěji, než by tedy člen Irské republikánské strany chodil do kostela. Čili moje otázka zní, děláme opravdu dost proto, abychom si přiznali, že jde o sekulární proces, že jde o určitý kult, že jde o určité zneužití náboženství a také nejvýznamnější teroristický fenomén v poválečné Evropě, pokud jde o počet zabitých. Takže já si kladu otázku, jestli tady jsme tady odvedli dost práce. Ve Spojeném království se pracovalo na deradikalizaci a samozřejmě v tom je tedy tím terčem byly eh, extrémní imámové a podobně, ale celá řada těchto lidí ve skutečnosti do mešity nikdy nevkročila, jenom byly takto označeni. A mě by zajímalo, jak tuto koncepci zapracovat do našich eh, plánů národní bezpečnosti. My potřebujeme interní bezpečnostní strategie, musí však být velmi přesně zacílená. Jakmile někdo spáchá nějaký trestný čin, musí do vězení, musí být potrestán. Ale co se počít s lidmi, kteří byli radikalizováni v jiném prostředí? Ve Spojeném království máme k dispozici nyní vlastně méně zdrojů jsou roztříštěné, protože ta situace je mnohem složitější. Není to kvůli tomu, že by chyběla politická vůle. Odpověděl byste Peter. Takže zde bych chtěl zareagovat na tři, čtyři body, začnu tím posledním. Já myslím, že je skutečně velice, velice důležité abychom ne vždycky extrapolovali z, zrovna z toho minulého případu. Třeba v Británii ten džihadista eh, eh, který byl identifikován, tak se to generalizovalo, že všichni eh, jsou tedy absolventi vysoké školy, jsou ze střední vrstvy, potom když je to někdo zase z nižší vrstvy, tak se to zase generalizuje takto. Ne, to není monolit, to není všechno ze stejné skupiny, ze stejné sociální skupiny a někteří, eh, kteří odjeli do eh, Syrie, tak berou náboženství velice vážně a jiní ne. To je taková směsice a to je třeba si uvědomit. Samozřejmě náboženství, ideologie a diskuze o náboženství, to je součást té odpovědi, ale není to jediná odpověď. A další bod ještě. Eh, další bod, který je s tím spojený. Ten se týká toho, co všichni ti to mají společného. Ne, že by všichni byli chudí, nebo ne, že by všichni byli náboženští extrémisti. Co mají společného, je, že mají pocit, že ve své eh, společnosti, evropské společnosti nemají místo, a e, možná, že e, nemají e, třeba vůbec na místo, protože mají pocit, že je to kvůli tomu, že jsou chudí, nemají ekonomické vyhlídky, ale nebo také to proto, poněvadž třeba mm, zažili diskriminaci mm, a i když třeba jsou ze střední vrstvy, a, takže jde o ten pocit, pocit tedy, že nepatříte do té společnosti a to musíme řešit. Já mm, vím, že to od vás nebylo špatně míněno, ale neměli bychom hovořit o e, muslimské komunitě a evropské komunitě. Ne, oni jsou to Evropané, e, jsou součástí naší společnosti a jen tak nezmizí, protože nemají kam by zmizeli, protože jak si sem nespadli, jen tak ze vzduchu a nevypaří se. Takže eh, proto naše dlouhodobá eh, strategie proti radikalizaci musí vést k tomu, aby oni se stali součástí společnosti, aby měli pocit sounáležitosti z naší společnosti. To je ten dlouhodobý plán. Paní Ernst tady bohužel již není, ale velice stručně, stručně k její otázce národní strategie prevence. Ono se to liší v Evropě, třeba Británie takový příklad, tam mají národní strategii prevence, ale e, e, v podstatě e, je zbavena prostředků finančních nyní, takže nemá smysl mít strategii, když na to nejsou peníze. A potom máte země jako třeba Německo, které vynakládá velké prostředky na prevenci, ale zase nemají systematický přístup. Takže Eh, není tam, mm, mm, nejsou jasné strategie, jasné cíle, nepoučují se z minulých zkušeností a v Německu tedy tam potřebují mít strategii, koherentní systematickou strategii. Takže to já doufám, že tady vy eh, všichni doma eh, řádně přednesete. A na paní Holmajer. Já nesouhlasím úplně s kolegy, že internet nehraje žádnou roli. Samozřejmě hraje roli a vidíme to docela jasně, ale je zároveň je důležité říci, že internet je takový faktor, pokud eh, eh, ovlivňuje sociální, eh, skutečné sociální vazby, urychluje, usnadňuje Spousta věcí se dělá digitálně, ale eh, zatím se to prakticky neděje. Myslím si, že je třeba toho dělat mnohem více, zejména i pokud jde o ten kontranarativ. ale i u internetových eh, firm je třeba vykázat určitou aktivit. A to si myslím, že jsou ty nejdůležitější oblasti, kde i politika musí být eh, také částečně aktivní. Děkuji vám a teď dám slovo dalším kolegům, jestli chtěli zareagovat na některé ty další otázky. Vy všichni tři, prosím. Já myslím, zareaguji na jednu, dvě otázky. Paní Gomeš, vy jste se asi ptala eh, na velice důležitou věc. Ta první je následující. Eh, technologie sociálních eh, sítí není základní příčinou, je to prostředkem. A debata často přejde z základní příčiny na technologii a z technologie na politiku, a aniž bychom se ptali na klíčové složky. Samozřejmě nerovnost je docela jistě e, základním prvkem. Ale je to jenom jedna e, z věcí. Já jsem tady, e, já tady souhlasím jako pan Nemon. Jedna z věcí, která řada sociologů udává, je, kteří pracují na konfliktech obecně a nejenom na terorismu, je to, že v, řada, v řadě společností se eh, většina eh, bojí, že se do budoucnosti stane menšinou kvůli nějakému politickému diskurzu. A myslím si, že je velice důležité tohle zdůrazňovat, protože to je nebezpečná dynamika eskalace. A ono uh, se to velice snadno tímto způsobem uh, a také deeskaluje. Potom další věc eh, k té observatoři. Tady už je observatoř k bezpečnosti a svobodě, což je skvělý, skvělá síť právníků. My chceme u eh, konfliktu bezpečnosti a svobody vytvořit specifický přístup, který je poněkud širší, Eh, zejména v oblasti eh, na základě eh, sociologie, mírových studií, sociotechnických věcí a politická teorie tam také musí patřit určitě. Je to velmi důležité, protože tady je určité nebezpečí, že budou další specializace. Máte tady určitou, uh, určitý groupthink, skupinové smýšlení, protože lidé jsou uh, specialisté eh, z 28 uh, různých zemí. Myslí si, že jsou různorodí, ale když všichni pracují na terorismu, na žihádu, tak si myslí, že pracují na jednom velice úzce vymezeném tématu. A já si myslím, že terorismus a radikalismus jsou tématy, ale Určitě to nemůže být disciplína. Dokonce i bezpečnostní studia nemůžou být eh, disciplínou, pokud nevycházejí z, nějaké, z nějakých studií eh, rovnosti a svobody zároveň. A možná a eh, ty další otázky nechám kolegům. Děkuji. Já se nebudu vracet k otázce těch základních sociálních příčin. Samozřejmě jsou důležité, ale nejsou to jediné věci. K téhle konkrétní otázce bych eh, rád zdůraznil myšlenku eh, toho eh, zaměnění sociální práce a všech, všeho toho sociálního zabezpečení populace, která má sociálně ekonomické problémy. A myšlenky, že tohle by se mělo dělat kvůli bezpečnosti nebo strachu z teroru. Myslím si, že tohle je jeden z důvodů, proč ta strategie Prevent byla v roce 2011 v Británii hodně kritizována. Právě to eh, zaměnění těch dvou funkcí eh, veřejného sektoru. Tohle je třeba jednoznačně oddělovat. V zemích, eh, které přijímají ten britský model nebo ten nizozemský model, tady vidíme značné rozdíly proto. Jsme svědky samozřejmě toho, nejenom sociálních problémů, ale i toho, o čem mi říkala celá rada eh, sociálních pracovníků, například z Birminghamu. Oni mi říkali, že mládež přitahuje tato konkrétní ideologie proto, že jsou tady sociální důvody, oni eh, mají pocit, že nepatří ke společnosti, ale je tady také jasný diskurs, který nemusí být ideologický a nemusí to být ani lživě, lživé ohledně účinků uh, Eh, útoků eh, bezpilotních letounů, eh, dění na Guantanámu, programu CIA o mučení a tak dále. Prostě ono, ono, tenhle diskurs zdůrazňuje to, co uh, se normálně najde i v mainstreamových médiích a když se to dá vedle sebe a náležitě se to podá, tak to vytváří odpor. Čili když chceme pochopit toto, pochopit, proč se lidé eh, radikalizují, tak toto je podstatná příčina. Neměli bychom na druhou stranu eh, brát eh, za samozřejmost diskurs organizací, které tvrdí, že reprezentují muslimy a jejich společenství. V tomto ohledu ze svého terénního výzkumu vím, že v muslimském společenství je jasný pocit, že platí cenu v podobě takové kolektivní viny, že nemusí, musí neustále prokazovat, že oni nejsou eh, spojeni s konkrétními teroristickými akty. A, a politika kontraradikalizace by se na toto měla zamě, eh, zaměřit, na tu cenu, kterou platí celé společenství. A potom poslední otázka, uh, internet. My jsme si chtěli říci, že ne, že internet není důležitý, ale Otázkou je, jestli bychom eh, spochybnili radikalizaci prostřednictvím eh, papírových letáčků v roce 1917 ve Sovětském svazu. Nebo bychom spochybnili eh, radikalizaci prostřednictvím telefonu nebo telegramu. Samozřejmě internet je technologie, která umožňuje šíření určitých myšlenek, ale je to technologie, která umožňuje interakci na veřejnosti, která nebyla dříve možná. Ale stejně jako celá literatura, která kritizuje eh, myšlenku facebookové eh, revoluce na, na měsí Tahrir, bychom si měli být vědomi toho, že vzhledem k tomu, že nemůžeme eh, snadno sledovat aktivity online, neměli bychom se nechat tedy zmást tím, že tohle je jediné, snad tím, že to má být jediné místo, kde dochází k radikalizaci. Já eh, začnu s tím, co říkal pan eh, předseda, to bylo velice eh, zajímavé. A sice, že je spousta lidí, kteří šli do ISISu a jsou to sekularizovaní muslimové. Myslím si, že to je jedno z nevelkých nedorozumění. A jde o to, že tady se díváme na islám úplně z jiných kritérií, než eh, eh, z jakých se vnímá islám eh, samotný. V křesťanství, když lidé nechodí do kostela, tak se považují za sekularizované. Ano. V islámu to tak není. Sekularizace v islámu probíhá úplně jiným způsobem. Vypadá to úplně jinak. Já jsem o tom napsal knihu v jezemštině, která bude za několik měsíců vydána a hovoří o tom, jak probíhá sekularizace eh, v, mezi západními muslimy. Je spousta muslimů, kteří jsou ovšem ortodoxní a islám je složen z celé eh, řady eh, složek. Důležitý filozof Al-Farabi tomu, řekl, tomu říkal přístupy, postoje. Je tam důležitý ideologický element, ke kterému dochází ne v mešitě, ale v normální eh, výchově mezi rodiči a dětmi v rodinách a tak dále. A lidé eh, v, eh, mohou potom už v mládí získat radikální postoje. A potom, je to tak na okraj. Myslím, že paní Debario se ptala mm, na otázku viny. Já jsem ve svém úvodu řekl, že v posledních desetiletích islám Eh, byl nedotknut, eh, není to otázka žádné viny, to je konstatování. To je prostě eh, konstatování toho, že se nic nedělo a nedělalo. A z toho je třeba si, myslím, vzít určité ponaučení. Potom otázka paní Spinelli, myslím, o srovnání mezi křesťanstvím a, a, a islámem. Islám nemá papeže, ano, proto je to problematické. Znovu Islámské země, které eh, eh, z toho také vycházejí, islám nemá papeže, necháme to být. V Maroku, v Tunisku, v Egyptě, v eh, Indonésii se islámské náboženství ovšem nějakým způsobem vnímá tak, že s tím ta země musí něco dělat. Maroko má Ministerstvo pro náboženské věci a to eh, komunikuje s Radou duchovních. A to je něco takového, jako by papež. My nemáme takovou hierarchii, protestanté také nemají eh, hierarchii a jsou dobře organizováni. Takže eh, muslimové jsou spíš organizováni takovým protestantským způsobem v Evropě, nebo mohli by být, si myslím. Hledejme alternativu. A potom tady profesor Nirman hovořil o určité strategii. Musíte se nad tím eh, zamýšlet. To je vlastně základ eh, mého poselství a myslím si, že tady skončí, pane předsedo. Děkuji velice a děkuji všem našim řečníkům. Byla to vynikající debata. Kolegové, přejdeme hned k dalšímu panelu. Trošku jsme přetahli, ale přicházejí tedy noví řečníci. A budeme se bavit o nástrojích pro boj s terorismem a vytvoření naší interní bezpečnostní strategie. První pohovoří Anna Nelberg Dennis. Takže kolegové, jak asi vidíte, máme spuštění, ale to bylo uh, nevyhnutelné. Musím tedy požádat naše řečníky, aby zestručnili své vystoupení. Omlouvám se za to, ale nemám jinou možnost. A dám hned slovo Aně. Vážený pane předsedo, místo předsedové poslanci, dovolte mi vám nejprve poděkovat za možnost tady dnes vystoupit jménem Eurocop, což je Evropská konfederace policejních složek. Je mi velkým potěšením mít možnost zapojit se do této debaty a podělit se s vámi o některé praktické příklady problémů, se kterými se policie potýká v boji s terorismem v Evropě. Pohovořím o tom, co je nejvíc potřeba v boji proti novým hrozbám naší interní bezpečnosti. Jmenuji se Anna Nelberg Denis a jsem předsedkyní Eurocop, tedy Evropské konfederace e, policejních složeb. Máme více než 7 000 členů z 25 členských států a jde nám o to, abychom vytvořili bezpečné pracovní prostředí pro policejní hlídky i pro přeshraniční spolupráci. A tato organizace byla založena v roce 2002. Nám jde o bezpečnost v Evropě, bezpečnost práce policie a solidaritu a budování kontaktů a sítí. Jakožto strážce bezpečnosti ve společnosti jsou policisté každý den vystaveni eh, během své práce různým rizikům ve chvíli, kdy chrání občany a snaží se předcházet trestné činnosti. Jak ukázaly teroristické útoky na začátku tohoto roku, a typ hrozeb, se kterými se potýkáme, se mění. A je to také rostoucí trend útoků přímo na policisty po celé Evropě. Je důležité si uvědomit, že právě policisté na ulici budou první, kdo poběží k směrem k teroristickému útoku ve chvíli, kdy všichni ostatní běží pryč. Proto tedy hrají klíčovou úlohu v boji s terorismem a je zásadní, aby měli e, všechnu nutnou podporu, vyškolení a zdroje. Rozpočet policejních složeb byl bezprecedentně seškrtán během poslední hospodářské krize. A proto nyní tedy policejní složky musí chránit občany před e, teroristickými útoky a osamělými vlky, kteří bojují proti základním hodnotám, na kterých stojí Evropa. Dali by se čekat významné investice do fungování policejních složek, tak abychom byli, eh, si mohli být jistí, že jsou tady policisté řádně vybaveni, ať už technicky nebo znalostmi ale v posledních letech tomu bylo přesně naopak. Docházelo ke škrtům, takže naši policisté mají méně vybavení. A v některých případech chybí uniformy, zbraně, munice, počítače a dokonce i palivo pro policejní vozy. To vše jsou však základní potřeby, které je třeba eh, uspokojit předtím, než policisté mohou bojovat s nebezpečím terorismu v Evropě. Ale já jsem byla svědkem eh, případu, kdy například policisté byli nuceni koupit si vlastní neprůstřelnou vestu. A to tedy rozhodně není vhodné. Došlo také ke škrtům ve školení, ačkoliv by tedy policisté měli být lépe vyškoleni pro boj s terorismem a měli dostatečné dovednosti nebo, nebo kvalifikaci pro řešení současných bezpečnostních rozeb. Já tady nejsem proto, abych hovořila o rozpočtových škrtech, ale chci říci, že tato opatření mají nejenom dopad na bezpečnost eh, uvnitř společnosti, ale také na bezpečnost Evropy celkově. Ve Španělsku došlo ke 40 eh, procentnímu poklesu, eh, tedy seškrtání rozpočtu u pyrotechnických jednotek. To jsou ti odborníci, kteří umí odjistit a, bez, a zlikvidovat eh, výbušniny všeho druhu v dopise, v autě a podobně. A jak víme, teroristické hrozby se často neobjevují eh, jako ojedinělý jev a často také překračují hranice. Otevřené hranice v Evropě znamenají, že krize v jednom členském státě bude mít dopad na bezpečnost v celém regionu. A i když si uvědomuji, že eh, rozpočtové škrty úsporná politika je v národních kompetencích, eh, je důležité zrevidovat náš přístup eh, k financování vnitřní bezpečnosti. A tím se dostávám k dalšímu bodu. Musíme posilovat přeshraniční policejní spolupráci. V současnosti jsme svědky toho, že eh, existuje rozdíl mezi kapacitou policejních složek v Evropě, což brání účinné spolupráce. Například při prevenci teroristických útoků není možné rychle a efektivně získávat informace i z jiných států, ačkoliv je to zásadní. I když ta přeshraniční výměna informací funguje relativně dobře, pořád ještě by šlo zlepšit efektivitu, koordinaci a standardizaci. Tyto systémy by měly být jednoduše zaintegrovatelné do národních struktur a zvýšení efektivity fungování stávajících nástrojů by mělo mít prioritu před zaváděním nových nástrojů. Zlepšená výměna informací sama o sobě nic neřeší. Nám jde především o efektivnější boj s terorismem a proto se sdílení informací Eh, je třeba, je, musí být rychlejší a komplexnější povahy. Jak použít ty nástroje, které máme k dispozici pro podporu policejních složek? Moji kolegové panelisté jistě budou souhlasit s tím, že je třeba zapracovat tyto potřeby přímo do všech strategií boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Ale z pohledu policistky bych ráda upozornila na to, co policisté potřebují nejvíc v boji s terorismem. Politici na národní a evropské úrovni si musí uvědomit, že je třeba policii vybavit potřebným potřebnými zdroji, ať už technickými nebo personálními, tak aby tato byla schopna bojovat s terorismem. Máme už evropský program bezpečnosti, který obsahuje celou řadu konkrétních doporučení a příkladů nejlepších postupů v oblasti odborné přípravy a sdílení informací, implementace legislativy a tak dále. Je třeba, abychom tedy přišli s takovou společnou kulturou práce policejních složek v Evropě. Já se obávám, že nemůžeme účinně zabránit izolovaným jevům extrémního násilí, ale je důležité připustit si, jakou roli hrají mužové a ženy v evropských policejních složkách a zajistit, že tyto nové výzvy budou schopni řešit na bázi spolupráce a bezpečně. Končím tím, že odpovím na otázku, která se objevila v názvu tohoto panelu. Ano, naše policisté jsou schopni bojovat s terorismem. Potřebujeme, aby naše nasazení bylo doplněno o nezbytnou politickou a technickou podporu. Jen tak můžeme tento boj vyhrát. Já vám tedy děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji. A nyní hned Patrick van Rue, eh, který je federální státní zástupce z Belgie. Děkuji, pane předsedo. Takže já jsem si eh, připravil takovou PowerPointovou eh, prezentaci, ale Dovolte, abych zareagoval na tři otázky. Já v Belgii mám na starosti federální stá- federálním státním zastupitelství boj proti mafii, terorismu eh, v Belgickém království a také i centrálně máme další kompetence jako mezinárodní humanitární právo, eh, zločiny genocidy a podobné. Mezinárodní spolupráci máme pod sebou a také zvláštní vyšetřovací techniky a dohled nad Eh, federální kriminální policií, takže to jsou naše kompetence. Teď takový detail. Federální státní zastupitelství, to eh, je eh, zastupitelství v druhé linii, to znamená, my tedy v podstatě rozhodujeme třeba zdali nějakou věc, převezmeme většina z nich, ale zůstává na té nižší úrovni. Pokud jde o teroristické trestné činy, tak ty jdou rovno k nám, rovnou na federální státní zastupitelství, ale také i samozřejmě schromažďujeme informace o kauzách, které projednávají nižší státní zastupitelství. A teď, pokud jde o nástroje boje proti terorismu v rámci Evropské unie, takže zde máme hodně nástrojů v rámci Evropské unie, e, i docela hodně rozhodnutí, rámcová rozhodnutí máme nyní i máme směrnici parlamentu a rady, já se k tomu nebudu vracet. Řada nástrojů specificky řeší právě terorismus a také i máme obecné nástroje v justiční spolupráci, které jsou nám také užitečné. Mluvili jsme o Europolu, Eurojustu, Evropské justiční síti. To jsou nástroje, se kterými každý den pracujeme a také i společné vyšetřovací týmy. Když jsem začal jako E, e, federální státní zástupce v roce 2007, tak tyto nástroje se moc nepoužívaly a nyní začínají e, se užívat s větším a větším úspěchem. Velký problém s těmito nástroji je, že musíte mít orgány, které jsou schopny se dohodnout, hovoří stejným jazykem, což často je problém s některými zeměmi a v tom je potíž a samozřejmě to je potom, potom překážka. Ale čím dál více a více máme lidi, kteří hovoří anglicky třeba a kteří jsou tedy schopni i užitečně se zapojovat do těchto společných vyšetřovacích týmů. Máme další nekonkrétní, nespecifické nástroje, které jsou ale důležité, jako třeba mm, vše, co jsme udělali v oblasti telekomunikací, Ehm, ehm, tedy za uchovávání údajů. Zde se vrátím k rozhodnutí Soudního dvora zrušit rámcové rozhodnutí z roku 2006, které je problematické v řadě členských států z pohledu používání údajů pro účely trestního vyšetřování. Takže teď k těm potížím, které mám zdůraznit, tak zde jsem poukázal na některé z nich eh, a týkají se stávajících nástrojů, třeba evropský zatykač Evropský zatykač to byl velký pokrok eh, v rámci justiční spolupráce, ale pořád ještě existuje, což já zažívám každý den, rozdílná interpretace, obrovské rozdíly v interpretaci ono je v podstatě e, by bylo k něčemu mít společný nástroj, pokud členské státy si budou tento zatykač vykládat různě, různě ho budou aplikat, aplikovat. Já nechci zde ukazovat prstem na tyto státy, ale zde Eh, je třeba, aby něco udělali s vnitrostátními předpisy nebo s praktickými eh, kroky mm, jednotlivých soudců a soudů, kteří rozhodují o tomto zatykači, protože v některých zemích je to zablokováno. Třeba některé státy po nás chtějí kopie absolutně všeho ze spisu, eh, aby mohli provést tento zatykač, což nebyl účel celého nástroje. Mm, je třeba vždycky respektovat ducha zákona, respektive evropského předpisu v tomto případě. To tež platí pro mezinárodní dožádání. Já vím, že tady také se hodně v tomto pracuje. Takový příklad. Já zde nebudu hovořit o detailech eh, konkrétních kaus, ale třeba v kauze útoku eh, ve Vervě, kterým jsme se byli schopni vyhnout, tak stejné dožádání, které v podstatě bylo kopií a bylo odesláno třem různým státům, tak dva státy vykonali hned a třetí stát no, ho odmítl vykonat, že prý nemá dost informací. To nám ukazuje, že zde existují úplně odlišné interpretace mezi jednotlivými státy a tudíž je třeba i zvýšit e, vzdělanost, osvětu, vzdělávat odborníky z praxe a možná i budovat většího ducha vzájemné důvěry mezi soudci a státními zástupci, protože eh, ti ale mají rádi pragmatická řešení, proto je třeba mít pragmatická řešení a já vám některá z našich představím za chvíli. Uchovávání telekomunikačních údajů nebo údajů z telekomunikačních eh, spojení. Zde máme rámcové rozhodnutí 2006, které bylo zrušeno soudním dvorem, což neznamená, že veškeré předpisy o data retention, o uchovávání údajů, že by měla být zrušena. Teď Belgický ústavní soud také řeší jednu stížnost v tomto smyslu. Vím, že i v Nizozemsku také to řeší a v jiné zemi došlo již ke zrušení tohoto předpisu. U nás tedy je to na ústavním soudu, aby rozhodl, ale Belgie Belgie zakotvila určité záruky v tom smyslu, že Evropský soudní dvůr Eh, eh, eh, kde právě soudní dvůr to vytýkal tomuto rámcovému rozhodnutí. Takže my jsme již přijali ty různé záruky. A mm, takže tady nad tím bychom se měli zamyslet, zamyslet se nad vyváženosti zájmů, které chceme chránit Samozřejmě já nechci, abychom eh, mohli eh, se dívat na komunikaci každého občana. Ne, ale s kontrolou soudu bych chtěl, abychom mohli, abych tedy já mohl požadovat určité údaje. A pokud to nebude možné, no tak nebudu moci provádět vyšetřování, protože žijeme ve světě, kde telekomunikace se vyvinuly a rozšířily velice a i dokonce od roku 2005 za 10 let všichni nyní chodí s malým počítačem, s tabletem. Eh, první smartphone je z roku 2007, nevím, jestli si to pamatujete. A toto rozhodnutí je z roku 2006, tudíž je třeba eh, mm, to všechno uspůsobit moderní době. A když hovořím o ochraně soukromého života, tak my eh, v roce 92 jsme již přijali předpis, v roce 95 také, takže to je všechno staré. A nyní absence společné komunitární eh, pozice vůči kybernetickému světu. To je velký problém. Pořád to řešíme. Já nebudu hovořit o detailech, nemohu zde tedy eh, samozřejmě tady veřejně předkládat náš manuál, jak tedy, eh, co dělat či nedělat, eh, čemu se policie může vyhnout. Ale čím dál více a více máme zde ty typy komunikací, které vůbec nelze odposlechnout nebo zjistit. A to je problém. Já jsem frustrován, když vidím, že Spojené státy to umí a my ne a to jsou typy komunikace, která probíhá na evropském území. Je to mezi tedy evropskými státy. A já mm, mm, prostě nechápu, že mm, mi vždycky e, někdo odpoví, že musím poslat do žádání do Spojených států a že e, tu odpověď dostanu, když splním americká kritéria. A říká tedy studentům práva v Evropské unii, že by si měli nastudovat americké právo spíše než evropské, takže to je pro mě nepřijatelné. Doposud, když eh, řidič amerického kamionu pojede na červenou v Belgii, no tak přece eh, já také nemusím posílat do Spojených států eh, do žádání, abych mohl se podívat do jeho řidičáku. A v podstatě to tež teď probíhá u telekomunikací. Já nebudu hovořit o detailech, všichni znáte WhatsApp, Viber a tak dále ale mm, e, i konzole jako PlayStations jsou také používány mm, pro tyto typy komunikací e, teroristickými skupinami a velice těžko to lze odposlechnout. Jiní to ale umí, jinde to umí. A teď další důležitá věc k Schengenu. Nyní řešíme možnost, eh, jak i změnit v SIS 2 eh, zápisy evidenci v Schengenu, to znamená uvádět tam eh, nezletilé osoby, které odchází do Syrie a tedy uvést tam toto jako e, problém, tedy, což teď v sis nebylo možné, což je tragická situace. My můžeme toho mladistvého tam zaznamenat, evidovat, až když někde zmizí, a když je nezvěstný. Takže e, to je problém. My u mladistvých máme tedy kategorii osob, které třeba chránit, ale chránit, chránit je i před nimi samými, jimi samými. Dále Eh, máme zde poslední usnesení OSN a tady často směšujeme různé koncepce. Já si myslím, že eh, určitě mm, vy se zamýšlíte nad různými nástroji, tak vám to tady předkládám. To je koncepce, mm, v podstatě, kdy se směšují politické instituty s těmi právními. Já jsem hovořil s jedním zástupcem OSN, i když v Belgii nemáme typickou skutkovou podstatu, to znamená, když někdo e, cestuje pro teroristické účely, tak bude trestně stíhán před soudem. Ne, ale my ne, trestně nestíháme toto jednání, kdežto e, e, stíháme tedy účast na teroristické činnosti. Takže to je potom takový trochu problém, když směšujeme politické koncepce eh, s čistě právními. Evropský problém, který musíme řešit, to je úvodně ustanovení 11 rámcové rozhodnutí z roku 2002 a to bylo tam zavedeno tehdy na žádost Belgie, ale pro nás je to velice problematické teď a čím to uzavřu. Například eh, Eh, tam se říká, že stávající rozhodnutí neupravuje činnost eh, armád v, eh, v, v kon, ozbrojených konfliktech. To znamená, Belgie a jiné členské státy si vykládají toto, že buď jde o terorismus, anebo jde o mezinárodní humanitární právo. A to je velký problém, protože potom pro účely dokazování já souhlasím, že jde o zločin proti lidskosti, eh, že jde eh, eh, o tedy, o tedy zločiny proti lidskosti, že jde o genocidy, ale já musím to prokazovat potom všechno. Tyto skutky musím prokazovat a v Belgii my často jenom trestně stíháme ten pouhý fakt, že někdo se přidal k teroristické skupině a, která páchá tuto činnost. Takže to je případ Sharia for Peljom, například poslední judikát, který se týká této osoby. Takže zde mm, to je asi vše zatím a potom rád spoju na vaše otázky, které se týkají těchto nových nástrojů a možností a v každopádě dostanete moji PowerPointovou prezentaci. Děkuji. We, we are quite short of time. Thank you. Um, next is... Děkuji. A teď eh, Karin Eichmann eh, z Centra pro eh, terorismus a kontraterorismus. Děkuji, vážení poslanci Evropského parlamentu a další hosté. Já se pokusím velice stručně. Někteří kolegové tady už zmínili některé věci, které jsem chtěla zmínit já, takže teď už o tom hovořit nebudu. V zásadě dnes jsem chtěla poukázat na vzhledem tomu, že se tady bavíme o, o politice vnitřní bezpečnosti, na stávajících instrumentech, když už se tady bavíme o instrumentech. Na příběhových studiích je, myslím, třeba ukázat, že je třeba rozlišovat realitu od e, žádoucích e, účinků e, politické intervence. A potom Ehm, pohovořím o tom, jestli je třeba nových členů a jestli je eh, a o tom o vedlejších efektech politických intervencí. Jak už eh, Petr eh, Neumann řekl v minulém díle nebo v minulém bloku, potenciál zahraničních bojovníků se přeceňuje. Dnes ráno jsme slyšeli ta nejnovější číslo z roku 2014. Samozřejmě je tady eh, riziko, ale není to jenom riziko ze strany zahraničních bojovníků, ale i jinde v Evropské unii. Pokud se podíváte na eh, to, co píše Weimann Shapiro z Brookings Institution, tak se to potvrzuje. Nechci říct, že tady není žádné riziko, ale eh, chci, abyste věděli realisticky, jaké je. Některé ty teroristické útoky, které proběhly eh, v letošním roce v Evropě, spáchali lidé z zevnitř Evropské unie, ne zahraniční bojovníci. Dále, pokud jde o ty zmírňující okolnosti, o kterých se zde hovořilo, někteří eh, podlehnou deziluzi, někteří budou eh, zatčeni, a buďte realističtí, je tady riziko teroristického útoku, ale ne eh, všichni s extrémně radikálním názorem budou do terorismu zapojeni. Druhá případová studie, pokud se podíváte na důsledky eh, sledování a zachycovacích programů, tak eh, odposlechových programů, tak nejenom díky odhalení Edwarda Snowdena víme, že některé ty návrhy, které jsou na stole, já nejsem proti sledování, ale musí být cílené Ehm, podívejte se na zprávu o eh, Rady Evropy z roku 2015 o hromadném sledování, které bylo právě, eh, která byla vydána eh, v rámci tedy s výborem pro lidská práva. Hovoří se tam o monitorování sociálních médií. Už se to probíralo v některých dřívějších panelech, ale chci zdůraznit, že i když monitorování internetu a opatření jako a další opatření jsou velice důležitá. Klíčová otázka, pokud si přečtete například zprávu o nizozemské bezpečnostní služby, je eh, úloha lidských eh, náborářů. Sociální média jsou důležitá a není to klíčový faktor. Většina eh, lidí jedná z vlastního podnětu. Přečtěte si ty zprávy a když budete vytvářet nové instrumenty, buďte kritičtí. Poslední věc, o které jsem chtěla hovořit, pokud jde, jsou, jde o instrumenty, je nedostatek empirického výzkumu terorismu. Máme tady skvělé eh, výzkumníky eh, zde dnes na panelu, ale eh, Některé ty publikace jsou velmi normativní a hovoří k sobě. Samozřejmě všichni, všichni jsme proti teroristickým útokům, to tady nemusíme říkat, ale je třeba kriticky posuzovat zprávy, které dostáváte. Pokud se podíváte na ty publikace od 11. září, tak víte, 65% z nich je založeno na literatuře, na mediálních zprávách a tak dále. A také jsou předpojaté. Proto podpořte výzkum a hodnocení konkrétní k získání empirických dat. Je velice důležité spolupracovat se spravodajskými službami ve vašich zemích, bezpečnostními složkami. Centrum pro eh, terorismus a kontraterorismus naštěstí eh, získalo přístup k policejním složkám z eh, řady teroristických případů v Nizozemsku a vzhledem k tomu a vzhledem k tomu výzkumu se nám podařilo nejancovaněji přistoupit k skupině Hostet. To je taková domácí teroristická skupina, která která zabila známého novináře Teofan Chocha v Nizozemsku. Čili je velice důležité takovéhle věci zkoumat. Stávající politika a se vůbec nevyužívá takového výzkumu. Pokud jde o zprávu informací, tam jsou velké dluhy. Chtěl bych zúraznit, eh, stejně jako poslední eh, řečnice, do čeho jdeme. Přístup trestní spravedlnosti je jeden z klíčových přístupů v Evropské unii, v mé zemi i ve sousedních zemích, ale je to věc, eh, které se musíme obávat. Pokud se podíváte na vývoj, pokud jde o trestání činů, které se zatím nestaly, tak otázkou je, jestli instrumenty naší trestní pravedlnosti eh, používáme. Eh, k čemu používáme? Trestáme nějaké akty? Říká se tomu někdy a taková anticipace eh, spravedlnosti, ale co bychom měli trestat a co ne? Myslím si, že autorita policejních a bezpečnostních služeb je nesmírně důležitá, ale vzhledem k sdílení zpravodajství, tedy zpravodajských informací, dobře víme, co má šanci na úspěch a to, co ne. Dále je tady ten vývoj, pokud jde o té anticipační justice, o, o, pokud jde o tu anticipační justici, tak Spravodajské služby mohou eh, předcházet teroristickým útokům, ale to ještě neznamená, že došlo k nějakému trestnému činu. Pokud tady hovoříme o tomto vývoji, tak myslím také musíme eh, velice pečlivě eh, si uvědomovat, že je tady rozdíl mezi eh, vnitřní a vnější bezpečností. Je tady rozdíl mezi spravodajskou prací. Já neříkám, že bychom neměli rozlišovat, a jsou tady jiné právní rámce, které se týkají spravodajských služeb a bezpečnostních složek. A pokud tady hovoříme o trendech, tak je zřejmé, že represivní přístup je stále populárnější ve většině států členské Evropské unie. Tady eh, trestní právo není otázkou. Měli bychom se eh, snažit soudit lidi, kteří páchají trestnou činnost teroristickou, ale tady jde o to, že lidé jsou eh, trestáni administrativně opatření za opatřením, aniž by měly založena řádná procesní práva u správního eh, problému eh, práva je to velký problém. Hovořím tady například o nizozemských službách na ochranu dětí. Eh, lidé, kteří údajně vycestovali do islámského státu, jejich děti jim byly odebrány, museli oni ty lidé, ti lidé zažalovat u soudu, aby je dostali zpátky. Všechna tahle různá opatření, takzvaná, takzvaný ten preventivní integrační přístup má vedlejší dopad. A potom eh, více pravomocí eh, exekutivy. A to je velmi dobrá věc. Já se také velice eh, obávám toho soudního přeskumu, kdo rozhodne, kdo je cestující zahraničí a kdo je nějaké riziko. Nedávno tady eh, koordinátor pro boj s terorismem řekl, eh, že to je soudce. No, já si nejsem jistá, že to je vždycky soudce. Ne všichni, kdo jedou do Syrie, je, jsou zahraniční bojovníci. Jinými eh, slovy, co odpovědnost a právo na účinný opravný prostředek. Potom právo na bezpečnost. Tak stát má určitě povinnost toto právo hájit, ale jde také o další práva, svobodu vyjadřování a právo na informace. To je zejména velmi důležité. Ale také eh, rovnost před zákonem a, a nesmírně důležitá. Pokud se na to podíváte eh, z hlediska empirického výzkumu, je to například zpráva opět o Británii, o dopadu eh, protiteroristických opatření Eh, na muslimskou obec v Británii. A to je fascinující, protože tam se hovoří o čtyřech eh, protiteroristických opatřeních podrobně, ale důležitější jsou ty vedlejší efekty některých přijímaných opatření. A například o tady to vizuální eh, sledování a tak dále. Něčemu se říká jako opatření, která podkopávají důvěru bezpečnostní služby. A potom jsou tady další sociální věci. To je nesmírně důležité, protože to jsou eh, obce, se kterými chcete eh, spolupracovat a pokud je odcizíte, tak to budete mít důsledky závažné, pokud je o získání informací. Abych ukončila. Opravdu bych ráda jako příspěvek eh, řekla, že je třeba posuzovat instrumenty v Evropské unii, kterých je opravdu hodně, pokud se to udělá, tak to udělejte na základě empirického výzkumu a zrušte to, pokud to není efektivní. A potom, eh, o co tady jde ve, ve skutečně v té politice? Je to sdílení informací nebo jednání podle těchto informací? Sdílení informací mezi spravodajskými službami. Zkuste se nad tím zamyslet předtím, než na, na, eh, na, předložíte nová opatření. Thank you very much. Děkuji velice. Mám eh, seznam řečníků, který teď uzavřu, protože za chvíli přestaneme mít tlumočení. Takže jen dvě minuty, kolegové. Děkuji, eh, pane předsedo, budu velmi stručná. Za prvé, paní Nelperk, I když bych chtěla vyjádřit eh, ocenění policejní práci, přesto mm, že ho vyjadřuji, eh, mám i kritickou otázku. V mnoha zemích, včetně té mé domovské, se ukazuje, že policejní složky jsou dost často podjaté, rasistické. V Nizozemsku si jeden z policejních důstojníků otevřel blok, ve kterém napsal, že po každém incidentu, který, že na každý že tedy po každém incidentu eh, terorismu a podobně roste míra rasismu mezi holandskými policisty. Myslíte si, že tento postoj policistů v podstatě také přis, nemyslíte si, že v podstatě také tedy přispívá k radikalizaci, aniž by ji řešil? A že vlastně podrývá tedy eh, tu důvěru, kterou máme v policejní složky. Pan Fanleo, pokud jde o ukládání dat, vy říkáte, dejte nám eh, nástroje, ale já říkám, dejte nám důkazy, protože uchovávání dat v Holandsku už dlouho máma, ale policie se ani nenamáhala ta stará data zkontrolovat. Proč tedy po nás chcete nové a nové pravomoce ve chvíli, kdy nemáte žádné důkazy o tom, jak fungují? A pak je to druhá strana mince. Vy jste, zástup, vy jste zástupcem právního systému. Co Belgacom? Co tohle vyšetřování? Protože to je druhá strana boje s terorismem. My tady totiž nehájíme jenom lidská práva, ale také demokracii a právní stát. Ne, mě vaše poznámka tak trochu zklamala, tedy pokud jde o Belgakom. Nechci tím říci, že e, jsme tedy všichni předvídatelní, ale každopádně dodržujte tedy ty dvě minuty. Já mám jednu otázku. Vůči paní Nelberg, pokud jde o zdroje. My se tady bavíme o investicích do velkých, rozsáhlých databází, které budou stát miliony euro, což je tedy to rozhodnutí, které teď máme na stole. A jak víte, všechny členské státy Evropské unie se potýkají s rozpočtovými škrty, podobně jako celá Unie, takže není moc pravděpodobné, že by bylo víc peněz pro k dispozici pro policejní služky v blízké budoucnosti. Vy tedy eh, zároveň utrácíte velké peníze na technická opatření, na technické centrální databáze a tak dále, ačkoliv vlastně ty peníze jsou potřeba především v tom té každodenní praxi, v terénu. A tedy tyhle prostředky nejsou nevyčerpatelné a mě by tedy zajímalo, eh, váš pohled na to, jak jsou užity evropské prostředky v této věci. Děkuji, nyní Katarína. Děkuji, budu velmi stručná. Chci poděkovat řečníkům tohoto závěrečného panelu, protože již odpověděli na celou řadu mých otázek. Myslím, že je evidentní, že boj s terorismem má prioritu. A že je důležité naučit se lépe využívat nástroje, které už máme k dispozici. Hovořili jsme o úloze, jakou tady hraje Europol a může hrát i Eurojust. A já se chci zeptat, jestli vidíte nějaké konkrétní způsoby, jak zlepšit policejní spolupráci, právní spolupráci, jak tedy zlepšit ty nástroje, které už máme k dispozici. pak tedy, pokud jde o tu problematiku zmizelých eh, horníků, to je třeba ještě dořešit. Eh, děkuji, Ana. Celé to slyšení bylo mimořádně zajímavé, ale zvlášť tahle závěrečná část a já tedy děkuji řečnici, která tady kritizovala pokrytectví úsporných opatření, které prosazujeme, aniž bychom si uvědomili, jaký mají konkrétní dopad. Aniž bychom si připustili, že policejní složky musí být eh, řádně vybaveny a podpořeny, aby mohly plnit svoji funkci. A také další velmi důležitá věc. Rád bych, ráda bych slyšela vaši myšlenku rozpracovanou do detailů a chci se zeptat, vy jste řekl, že kódování je tedy tématem hlavně pro Američany a mě by zajímalo, jestli, že, jestli Američané spolupracují ve chvíli, kdy po nich něco chcete vy. A také tedy jsem ráda, že jste zmínili problematiku těch náborářů. A také jsem se položil otázku, čím se lišíme od teroristů. Tím, že respektujeme právní stát. Pokud ne, tak jsme vlastně na stejné lodi. A já se obávám, že je tu velká potřeba posoudit situaci, srovnat, jak na tom jsme Například tedy v Portugalsku naše tajné služby fungují naprosto mimo zákon. A nyní a pan Dias de Mero. Děkuji, pane předsedo. Dobře. Vy jste mě vyprovokoval, abych si vzal slovo. A, a takže musím. <laughs> Tyto tři panely se mi moc líbily, ale především tento. Eh, já radši poslouchám, než mluvím, ale zareaguji na eh, ty tři mm, eh, vstupy. Teď pokud jde o zastupkyně Eurokopu, kriticky vy jste nepoužila dobrý příklad to snížení o 40% výdajů Guardia Civil, v, pokud jde o deaktivaci výbušnin. Zde jsou lepší příklady určitě, ale třeba v oblasti vzdělávání, ano. A teď v souvislosti s tím, co řekl pan federální státní zástupce. Děkuji, to se mi velice líbilo a teď kritické reakce. Ano, Souhlasím s vámi, eh, když jste hovořil o, eh, o dožádáních a o zatykači. Ano, ale eh, zde pokud jde o jaksi snaži, snahy soudu a soudců, takže já i e, vidím určité problémy třeba v Belgii. A pokud jde o to rozhodnutí z roku 2006, ano, e, ústavní soudy členských států asi pravděpodobně také e, se k tomu vyjádří a ty jejich nálezy se budou hodně lišit. A ještě k tomu u studijnímu centru z Leidenu. Vy jste řekl, že neexistuje vyšetřování nebo vědecké, mm, vědecké studie neexistují, ale to by měly dělat univerzity. Já doporučuji, proto abychom skutečně měli reálné informace, tak bychom měli číst méně e, e, článků v novinách, ale spíše číst judikaturu soudu. Když si přečete judikaturu soudu, tak dostanete vědecké informace o teroristickém jevu. Děkuji. Okay. Kolegové, tlumočníci nám věnovali jen pět nebo šest minut navíc. A je to bohužel moje zodpovědnost, že jste tedy uh, se dostali až na závěr programu a je škoda, že ne všichni kolegové se drželi toho dvouminutového intervalu. Nicméně dávám vám čas na odpovědi a poprosím vás o dvě nebo tři minuty, jinak přijdeme o tlumočníky. Děkuji. Otázka, zdali policisté přispívají k radikalizaci tím, že se chovají jako eh, rasisté. Já s tím naprosto souhlasím. Tak to může být. A jednu věc řeknu naprosto jasně. Ve chvíli, kdy k tomu dochází, a ono k tomu dochází, tak je to naprosto nepřijatelné. My se snažíme šířit nejlepší postupy na základě spolupráce, protože to je naprosto nepřijatelné. Každý evropský občan má právo na to, aby policista v ulicích byl opravdový profesionál, aby zajistil jeho opravdovou bezpečnost. Tady je zásadní především vzdělávání a přesně tady došlo k největším škrtům. Jakmile je málo peněz, první, co se seškrtá, je vzdělávání. a také máme evropský kod, máme kodex etického chování evropského policisty. On sice existuje, ale některé členské státy ani nevidí o existenci jiné. Eh, adoptovali jen část. Pokud jde o připomínku pana Albrechta je o Je to zase o penězích, nicméně. že tady je tu snaha vytvářet nové nástroje, ačkoliv vlastně nevyužíváme dostatečně nástroje, které máme k dispozici. To je naprosto pravda. Je velký rozdíl v tom, jak jsou po Evropě využívány stávající systémy. Nový počítačový systém se stal prioritou, takže ho budeme mít, ale eh, nakonec tedy vždycky bude záležet na té policejní hlídce na ulici, počítače, její práci nenahradí. Možná by se našly prostředky z Fondu pro vnitřní bezpečnost, které by šlo vyčlenit pro potřeby policejních složek v Evropě. Nevím, ale to by mohla být jedna z variant. ale velmi často lidé dávají přednost tomu, že nám říkají, co bychom neměli dělat místo toho, co bychom měli dělat. Dovedu si představit, že eh, na základě svých bohatých zkušeností jste chtěla odpovídat déle. A to jistě platí i o panu Lu. Takže Eh, já eh, jsem ukončil mm, brzy tu prezentaci, ale eh, tam je tak, tady platí taková premise. Na straně 6 jsem napsal žádná výjimečná legislativa pro boj proti eh, demo, eh, terorismu, takže žádná výjimečná eh, legislativa a proti tomuto výjimečnému jevu se bude bojovat s obecnou legislativou a takže my musíme samozřejmě pracovat s nástroji, které máme k dispozici a ne, zde nevytváříme nějakou výjimečnou legislativu. Tady se hovořilo o PNR, ale PNR se netýká pouze terorismu, ale i jiné trestné činnosti. A teď eh, jste se mě ptali eh, na téma data retention. Já jsem možná masochista trochu, ale přijít sem a tady hovořit o uchovávání údajů data retention, to si člověk naběhne. My jsme provedli takovou studii v Belgii v roce 2012, ano,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 a 99% eh, eh, u nás, eh, z 99% kaos potřebuji údaje, žádám o údaje, samozřejmě se všemi těmi kontrolami soudními, kontrola proporcionality a tak dále, takže bez těchto údajů nemohu dělat vyšetřování, takže i když mohou být ta data anonymizována podobně, ale u PNR to bude stejné, ale ta data musí být k dispozici. A takže mm, v roce 2012, mm, mm, takže pokud eh, bychom je uchovávali pouze eh, tři měsíce, tak pouze 15 kauz bychom mohli eh, vyřešit. Pokud by to bylo 6 hm, měsíců, tak 55 a tak dále. Tady hovořím o vlastním vyšetřování, jak dlouho trvá, takže ty tři měsíce by byly krátká doba. Je třeba se zamyslet. Já prostě nechápu pozici některých, kteří se domnívají, že soukromé společnosti jsou lépe schopny chránit veřejné, pardon, chránit soukromé údaje než veřejné eh, státní eh, instituce, ať jsou to tady eh, ty různé telekomunikační společnosti nebo ať jsou to letecké společnosti, ty snad jsou lépe schopny je chránit. A pokud jde o zlepšení spolupráce a um, otázka na téma Eurojust. Eurojust je velice dobrý nástroj, stejně jako Europol, ale jediný problém, který někdy máme a řešíme, je, že ty systémy se tak liš, liší, že někde je to eh, justice, tedy soudy, které to mají v kompetenci, jinde je to vnitro, policie. Ale já myslím, že se to dá řešit, pokud se budeme chovat pragmaticky, protože to jsou nástroje, které lze používat. Posilovat instituce, jako je Eurojust, bude užitečné velice, protože eh, eh, často, když potřebujeme informace, tak jinak potřebujeme hodně času. A teď k USA. Mm, tady přece máme úplně odlišné systémy. Oni, mm, oni mají úplně odlišné předpisy, což mě tam zaráží v těch odpovědích ze Spojených států je, že dostaneme Eh, eh, informace, které nepožadujeme, oni třeba často mají daleko více informací, než eh, my máme, než tedy je v tom dožádání. Třeba často prostě pošleme dožádání a ono to často tedy, jak si potom tu odpověď, tedy napíšu ten e-mail, normálně se tam dostane přes Google nebo přes Yahoo a mm, já tady se omluvám, že cituji ty značky, ale a jde to a někdy někdy uvnitř Belgi, Belgie to nejde. A já nechápu, když my tedy máme zde ty různé tedy nástroje jako Microsoft Explorer a podobně a e, podobné nástroje, proč je nevyužíváme? A samozřejmě s tím, že vše musí být pod kontrolou, pod kontrolou Evropské komise a podobně. Takže tyto údaje přece musí být také k dispozici evropské justici, evropským soudům. Ano, eh, eh, takže abyste ještě si nezadělal na další problémy, tak vám rovnou řeknu, že tlumočníci nás opustí. A, <laughs> takže hm, že eh, byste mohl tedy skončit. Já vím, že vy jako federální státní zástupce víte, že takto se to může stát. Ano, že dvě věci. Tak ta čísla, o kterých jste hovořili, tak na tam jsme čekali od roku 2010. Mohli bychom, prosím, dostat tu zprávu, o, kterých, eh, o které mluvíte? Protože pokud víme, tak ta existence byla vždycky nejasná. Za druhé bych doporučil ve vaší pozici, požádejte eh, vašeho komisaře pro soukromí Belgii, aby vysvětlil několik věcí ohledně osobních údajů, protože on vám vysvětlí, že celý smysl eh, zachovávání dat je přesně proto, aby data nebyla anonymní, na rozdíl od toho, co jste právě říkal. Bylo by dobré, abyste věděl, o čem tady vlastně mluvíme. Dobrá, tak to bude váš trest, protože už nemůžete odpovědět eh, tak jako a, a královna v Anglii, už nemůžete reagovat. Tak velký, velký trest. Určitě i jako a, eh, státní zástupce na to nejste zvyklí, ale bohužel je to tak. Já se omlouvám, eh, celá ta situace, že to přišlo úplně na konec. Nevím, jestli mě posloucháte, eh, omlouvám se eh, za všechny, je to celé takové trošku umělé a omlouvám se, jinak to byla velice každopádně dobrá umlou, um, výměna. Tohle jsou velice závažné otázky. Pro nás je to závažné, takže prosím, eh, přijměte mé odpovědi. Takže teď Karin Eichmann, prosím, co nejrychleji. Já doufám, že to rozvládnu. Velice rychle. Co říkala Sophie Edfeld, bych trochu opravila. Šéf e, nizozemský policejní e, říkal něco o diskriminaci uvnitř nizozemské e, policie proti policejním důstojníkům muslimským, ale každopádně to řekl odvážně interně na blogu a příště se to bude dělat vnitřně. vnitřně. A otázkou je, jak to funguje to v té síle vlastně. Pokud je o ta základní práva, tam bych opravila něco, co říkal nizozemský kolega tady na posledním panelu. Obecně eh, to klima ve vězeních je humánní v Nizozemsku, ale to, jak eh, nakládáme s podezřelými z terorismu, je nesmírně tvrdé. Tito lidé jsou eh, zadrženi a výbor pro lidská práva by mě nepřekvapilo, kdyby si znovu stěžoval na toto. A v nizozemsku, v nizozemském kontextu, někteří oni tam jsou jenom kvůli náznaku, že by se dostali, eh, že jsou zapojeni. To je daleko nižší práh než u normální trestné činnosti. A to, jak eh, nakládáme s menšinami, to je, myslím, velice důležité. Pokud hovoříme o základních právech, tak když mají velice málo eh, veřejné podpory, tak to, to je podstatné. Je třeba dobré přeskoumávat soudní přestupky, ale víme, že různé právní systémy jsou odlišné my jsme to zkoumali. V některých eh, zemích, jako Austrálie, jsou ty eh, rozsudky velice užitečné, velice dobře eh, rozpracované. Někdy jsou takovým výčtem důkazů. Já preferuji triangulaci, ale určitě je dobré, aby tady byly zpravodajské služby policie a státní zástupci, aby spolupracovali. Potom Otázkou je, jestli zpravodajské služby opravdu chtějí spolupracovat, protože vás eh, můžu ujistit, že v praxi tomu tak opravdu není. A na to se jistě můžete eh, konkrétně eh, zaměřovat. Děkuji vám. Já vám také děkuji. A chci poděkovat všem třem z vás. Vážení kolegové, ještě než odejdete, tak se oficiálně omluvím eh, za paní Daty. Ona eh, uvízla ve vlaku a její vlak potom jel zpátky do Paříže. Je to prostě to, na co všichni narážíme. Je velice těžké to pro ne. Ona podala celou řadu eh, SMS-ek mi poslala. strategy. I particularly want to thank the members who have stayed right to the end and staff as well. As ever, you made the last session possible.